Vážení kolegové, já bych ráda zahájila naše zasedání. Jsme u bodu 10 našeho pořadu jednání a začneme výměnou názorů s panem Michálem Schneiderem, který je zpravodajem pro stanovisko výboru regionů budoucnosti politiky soudržnosti. pracovní skupině o budoucnosti politiky soudržnosti jsme také měli výměnu názorů s panem Schneiderem. A říkali jsme si, že celý výbor regionů by si asi rád poslechl, co si výbor regionů myslí o budoucnosti této politiky, takže předám slovo Michailovi. Děkuji, paní Hybnerová. Eh, Dámy a pánové, já bych nejdříve rád poděkoval za pozvání. Není to poprvé, co se účastním zasedání vašeho výboru v otázce politiky soudržnosti. Obecnost, obecně bych řekl, že pro zpravodaje výboru regionu je velice užitečné takové setkání a diskuse s vámi. Když se shodneme, tak je to ta klasická situace oboustranného prospěchu. My jsme na výboru eh, regionu eh, zpracovali takové eh, budoucí mm, stanovisko, které reaguje na to, co nám komise řekla mm, v létě minulého roku k otázce politiky soudržnosti a k novým výzvám. Takže ehm, a my jsme tedy chtěli vypracovat takové stanovisko v dubnu tohoto roku, to jsme také udělali, bylo schváleno 15. dubna a s radostí konstatuji, že jednomyslně. Kež by bylo snadné vždycky napsat nějaké takové stanovisko, do kterého můžeme sepsat všechna přání a názory, ale ne vždycky se to povede. Jsme první evropská instituce, která které eh, se eh, podařilo uzavřít eh, pozici k otázce v politiky soudržnosti. Dámy a pánové, já vám tady dneska nechci přednes žádnou technokratickou přednášku. Ti z vás, kteří se budou chtít ponořit do podrobností, mají k dispozici stanovisko pro sebe a já jenom tady řeknu několik základních věcí, které z toho vyplývají a také zareaguji na aktuální debatu. Nejdůležitější eh, centrální eh, konstatování, které eh, tady v tomto stanovisku máme, je, že se společně vyslovujeme pro pokračování silné a trvalé evropské politiky soudržnosti, politiky soudržnosti, která nabídne něco pro všechna regionální a místní společenství. My jsme Vedení přesvědčením, že politika soudržnosti jako žádná jiná evropská politika má nebo je eh, viditelná a pochopitelná politika pro všechny, která eh, je vnímána eh, pozitivně všemi a která rozpohybovala spoustu, ne, nesmírný, nesmírné množství eh, společenských eh, a hospodářských procesů v Evropě. Proto už dnes eh, říkáme, že do budoucna, my jsme to takhle sformulovali, že do budoucna značná část evropských rozpočtových prostředků by měla být nasazena pro strukturálně politické aktivity v, na regionální a lokální úrovni. My jsme kromě toho neprojednávali žádné, nebo v této souvislosti neprojednávali žádné rozpočtové záležitosti, akorát jsme se omezili na toto konstatování. Pokud jde o nové výzvy, tak tam sdílíme názor komise, že s ohledem na hospodářskou, eh, sociální a teritoriální soudržnost eh, se nám tady rýsují nové výzvy jsou nám eh, všechny známé. Je to změna klimatu, bezpečnost nebo zajištění eh, zásobování energiemi, eh, demografický vývoj a globalizace. S ohledem na politiku soudržnosti vyjadřujeme přesvědčení, že tyto nové výzvy jsou výzvami také pro politiku soudržnosti. A sice až eh, tyto nové problémy povedou k eh, rozšíření eh, hospodářských a sociálních rozdílů k mezi evropskými regiony, tak to je problém pro tu politiku. Pokud jde o to, jak přispět k jejich řešení, tak to lze tak, že posílíme konkurenceschopnost a přitažlivost regionu. Ovšem nevidíme žádnou potřebu nějakých zásadně nových strukturálně politických eh, nástrojů nebo eh, potřebu formulovat eh, nové, zásadně nové cíle politiky soudržnosti. Dámy a pánové, v našem stanovisku také zdůrazňujeme, a to teď říkám s ohledem na hospodářskou a finanční krizi, eh, ve které se už rok a půl nacházíme. Zdůrazňujeme, že eh, evropská politika soudržnosti je důležitým přínosem k posilování a k podporování eh, sociální soudržnosti a k překonávání sociálních rozdílů v Evropě politické eh, nastavení eh, sociální soudržnosti musí eh, být jednotné s tím nastavením například regionální hospodářské soudržnosti a nesmíme jej opomíjet po roce 2013. Evropský sociální fond ESF je k uskutečnění těchto strategií a těchto cílů i do budoucna právě vhodným instrumentem. A proto musí eh, zůstat zachován v rámci politiky soudržnosti a i eh, nadále je třeba integrovaně eh, všechny tyto fondy aplikovat nebo uplatňovat v Evropské unii. Také jsme se v zabývali vývojem evropských strukturálních fondů. Tvrdíme, že to je samozřejmě ten nejdůležitější instrument k tomu, aby všechny eh, regiony dostaly možnost využít eh, svůj endogenní eh, potenciál rozvoje k trvalému udržitelnému rozvoji a růstu. My tady máme optimistický, optimistické východisko na které kdy se také stavěla paní komisařka Hybnerová, a sice, že eh, jsou tady potenciály eh, k hospodářskému růstu, které musíme akorát nalézt a probudit. A sice jde o to, že eh, politika soudržnosti není jenom nějakou takovou dobročinnou činností, nedávají se almužny, ale investuje se cíleně do eh, stávajících potenciálů s cílem eh, umožnit eh, regionům dalším rozvojem, aby se postavili na vlastní nohy. Když už o tom tak hovoříme, tak se také musíme hm, podívat na, na to, co píše Frederik Obaka ve své zprávě o podmíněnosti a pružnosti nebo flexibilitě. Když chceme využít potenciál v regionech, tak musíme dávat co nejvyšší flexibilitu, volnost těm regionům, tak, aby mm, oni mohli společně naplňovat konkrétní eh, cíle evropské. To znamená, že musíme mít eh, vyváženost mezi celoevropskými eh, v úkoly, to znamená kondicionalita, a eh, tou místní svobodou, to znamená flexibilitou. Musím tady poukázat na princip eh, subsidiarity. To zdůrazňujeme zcela jasně v našem stanovisku. Princip subsidiarity je samozřejmě důležitý v rámci tomu, toho, čemu se říká multilevel governance. Dámy a pánové, k budoucí politice soudržnosti tam, ta by se měla řídit jenom některými základními principy. Vyjmenuji je. I do budoucna je třeba politiku soudržnosti řídit celoevropsky platnými cíly, to znamená neznárodnit to by znamenalo totiž i roztříštit ty cíle, takže je politika se e, musí soustředovat na slabě rozvinuté regiony, musí si zachovat e, Eh, stávající eh, decentralizovaný přístup. A pokud jde o eh, nástroje financování, tak to nasazení těch takzvaných revolvingových fondů bychom měli dále podporovat. Já vám můžu uvést příklad z mého regionu. Já jsem se Saska Anhaltska ve východním Německu. A tam jsme v minulém období eh, začali eh, s těmi eh, otáčejícími se fondy. Paní Hybner už o tom slyšela. I v tomto období jsme použili tyto ehm, prostředky, ale máme problémy s Evropským účetním dvorem, protože on považuje využití tím, eh, těchto fondů, například v eh, oblasti eh, ochrany klimatu nebo zabezpečení energetického zásobování. Za nevhodné. Ovšem, my musíme přesně tohleto přeskoumat a pokud eh, chceme ty fondy používat eh, šíře tímto eh, způsobem, takhle obracet, tak bychom měli rozhodně omezit prostor k nějakým byrokratickým hříčkám. Tolik taková mm, vsuvka. Pokud jde o budoucí architekturu politiky soudržnosti, tak to můžu říct si docela stručně, jsou to známé věci. My si myslíme, že i do budoucnosti eh, eh, ty nejzaostalejší eh, regiony, ty nejslabší regiony by měly být středovodem podpory. To znamená, většina prostředků a nástrojů politiky soudržnosti se má soustředovat na tyto regiony. Dlouho jsme debatovali o otázce definici, vymezení těch regionů podle jakých indikátorů a jsem rád, že jsme se nakonec jednohlasně eh, dohodli v našem stanovisku na tom, že HDP eh, je eh, vhodným ukazatelem, který se osvědčil a i do budoucna by měl být hlavním vymezovacím kritériem. Potom jsou jiné úrovně, u kterých se také používají jiné indikátory. Například pokud je u oceňování eh, nebo u eh, tedy hodnocení eh, politiky soudržnosti. Tam bychom je mohli použít, ale ne při vymezování regionů pro podporu. Potom, je tady, potom jsou tady ty konvergenční regiony a ty, které už jimi nebudou po roce 2013, my jsme jim říkali přechodné regiony. Tak my si myslíme, že tyto regiony, které překročí tu 75% hranici v nadcházejícím období, by i v tomto nadcházejícím období měly být silněji eh, podporovány než eh, v tomto období. Mně jde o to, že to, co bylo zatím eh, investováno do těchto regionů do posud, to znamená 100 miliony evropských úspěšných investic do posud, tak je třeba zabezpečit trvalost těchto investic tím, eh, že ještě jim dáme podpůrné investice po roce 2013. Kdyby eh, tyhle investice teď padly, tak ta trvalost, to eh, zachování těch dosažených úspěchů by bylo omezené. Za třetí, myslíme si, že i do budoucna musíme určitým způsobem podporovat eh, regionální spolupráci, přezraniční spolupráci, eh, meziteritoriální spolupráci a tak eh, podobně. Zatím se ukazuje, že taková spolupráce je opravdu hodnotná a zdá se, že spolupůsobení regionu a státu by i tady do budoucna mohlo být jako, zachováno jako cíl. Potom tady máme některé věci k prosazení politiky soudržnosti jako odbo- odbourávání byrokracie. Tady samozřejmě eh, řeknu, že do budoucna potřebujeme větší flexibilitu vzhledem k různým eh, podmínkách v jednotlivých eh, zemích. I dnes při kontrole uplatňování nebo používání těch strukturních prostředků se ty národní podmínky nezohledňují. Takže například národní kontrolní úřady by měly být eh, silněji eh, zapojeny do eh, kontroly používání strukturálních prostředků v rámci omezování byrokracie. A teď už se dáme a pánové dostávám k poslednímu bodu, a sice aktuál, k aktuální debatě o strategii Evropa 2020. Jako výbor regionů jsme se eh, samozřejmě zaměřili eh, od začátku na jejím eh, vytváření s ohledem na politiku soudržnosti. Samozřejmě jsme byli zděšeni tou první verzí, kdy tam vůbec nebyla soudržná, politika soudržnosti, vůbec tam nebyly regiony a obce. To se značně zlepšilo v té revizi s února Teď už se tam alespoň eh, verbálně odkazuje na důležitost eh, politiky soudržnosti a regionů a obcí, ale i tady si myslím, že je třeba to nadále eh, zlepšovat a to ve dvou ohledech. Nelze to udělat jenom totiž heslovitě. Nelze aby eh, politika soudržnosti do budoucna byla čistým eh, nástrojem prosazování nějaké dočasné strategie, to znamená Evropa 2020. Ty hlavní iniciativy této strategie eh, nesmějí vést k zúžení evropské politiky soudržnosti, protože hm, tady jde o integrovaná řešení na regionální úrovni a Eh, ta nesmí být ohrožena tím, že strukturální fondy by byly eh, zredukovány, eh, zredukovány na plnění sektorových úloh. A za druhé, spolupůsobení a význam obcí a krajů v rámci Evropa v Evropě 2020 je zcela podceněna. Subsidiarita prakticky v té eh, strategii, jak dnes stojí, eh, nehraje žádnou roli. Vůbec se věnuje eh, pozornost tomu, jak nebo co, jak přínosné byly obce a regiony v minulosti za Lisabonské strategie. A pokud se přiměřeným způsobem krajům nedá prostor do této strategie. Musíme se poučit eh, z minulých chyb. Ani v minulosti to nebylo dostatečně. Všechny úrovně, národní, eh, regionální i evropská, musí organizovaně spolupůsobit, abych tak řekl. A při této příležitosti eh, bych poukázal na to, že s kolegou Lambertem von Nistelroem se zamýšlíme nad tím, jak bychom mohli spolupůsobit, jak uzavřít nějaký takový teritoriální pakt. Dnes dopoledne jsme eh, schválili eh, společné prohlášení, které vám eh, chceme také všem představit a já doufám, že se toho zúčastní co nejvíce lidí. Na výboru regionu k tomu budeme projednávat usnesení tak abychom i tam eh, mohli navrhnout takový teritoriální pakt. Dámy a pánové, to bylo eh, ve eh, stručnosti to nejdůležitější k tomuto stanovisku a k aktuálním otázkám. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Michael. Mnohokrát děkuji, Michal Schneider, a nyní zahájíme diskuzi. Lambert van Nistelro je první na seznamu. Er děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Zahájíme dnes naši práci velmi brzo ráno a to je dobře, protože díky tomu se můžeme seznámit se stanovisky třetích osob. O třetích osob ve vztahu k parlamentu, protože my v parlamentu zatím nemáme v našem výboru pro regiony skutečný jednotný náhled na eh, politiku regionální do budoucna podstatě se vytvořily pracovní skupiny, to je dobrá věc. Řada z nás byla vyzvána k tomu, aby se účastnila práci těchto skupin a já mám opravdu ve velké úctě práci, která byla takto odvedena, protože jsme mohli pokročit v tom, jak vnímáme soudržnost. Jakožto regionální výbor bychom měli být schopni si položit otázku, zda bychom také neměli v podstatě se snažit vytěžit nějaké závěry. Čili opravdu gratulujeme eh, k tomuto vystoupení, k této práci. Skutečně výbor regionů zde jaksi nese velký díl práce a výbor regionů přijal tento dokument a přijal ho jednomyslně. Vidím tady EPP Driving Force, ale myslím si, že to není tedy pouze jedna část politického spektra výboru regionu, ale celý tedy výbor, že nese vlastně na svých bedrech tuto práci. V podstatě je tady otázka tedy těch zásad soudržnosti, vy ale spíše preferujete vytvoření nějaké kvalitní pracovní metody a také jasně říkáte, že hrubý národní produkt na hlavu má být tím nejdůležitějším kritériem. Chtěl bych vám jednoznačně říci, že naše skupina EPP skutečně podporuje tuto zásadu, protože veškerá územní odpovědnost, kterou máme v členských státech, všechny programy územně tedy vymezené, by měly umožnit tento nástroj ještě doladit, abychom skutečně byli schopni reagovat na potřeby místních samozpráv. Vzhledem ke krizi, kterou procházíme, nevíme přesně, jak tato kritéria budou skutečně využívána a také nevíme, které regiony budou spadat do té či oné kategorie. Čili nevíme, jak to vlastně s regionální Evropou vypadá. Některé regiony eh, mohou teď být ve velmi dobré situaci, ale mohou se ocitnout v situaci problematické za velmi krátkou dobu. Čili je třeba tyto jednotlivé otázky poměřovat. Vy jste tady plédoval za regiony, za vymezení mezi regiony, za to, jakým způsobem se ty regiony mají rozdělit do kategorií, ale to my skutečně nevíme přesně dopředu, neznáme také mechanismy tohoto přechodu phasing in a phasing out. Čili bychom neměli být přemrštěně optimističtí. Nesmíme si dělat iluze, Některé regiony by mohly se ocitnout v kategorii 1 nebo naopak z ní být vyňaty, ale zatím nemáme finanční ukazatele, které by nám umožnily toto změřit. Takže si myslím, že je to závažný problém, který je třeba řešit ve spolupráci s Evropskou komisí. Hovořil jste o Lisabonské strategii, o strategii pro Evropu 2020. Parlament se tím také zabývá a myslím, že na červnovém plenárním zasedání budeme schopni odhlasovat usnesení k této otázce, alespoň v to doufám. Zatím vy říkáte, že v Lisabonské agendě, tam si vzpomínám, že Wim Kok, který také tedy hodnotil situaci, říkal, že je třeba vyhodnotit problémy a přesně vědět, kdo se o co stará, kdo co tedy vede. A v té době tedy to byly členské státy a stalo se z toho skutečně jaksi takové státní e, pole působnosti na základě tedy e, Lisabonské smlouvy e, a strategie se ukazuje, že jsme příliš neposlouchali ty decentralizované partnery, ty, kdo konkrétně působí v jednotlivých městech a regionech. Je tedy třeba učinit monitorovací iniciativu, vést si takový barometr toho, jak postupují a jak jsou také dodržována jednotlivá kritéria. A hrozí nám, že bychom se mohli dopustit stejné chyby. Z toho důvodu se domnívám, že po diskusi o strategii 2020 na plenárním jednání bude třeba, abychom zdůraznili decentralizovaný ráz nejenom na malých eh, malých městech, ale také ve velkých městech a velkých regionech. Je naprosto třeba dbát na to, aby v této diskusi mohla i tato malá města nechat zaznít svůj hlas, aby tam skutečně byly zapojeny decentralizované orgány, protože vím, jak to probíhalo v Nizozemsku. Proběhla čtvrt hodinka diskuse v druhé poslanecké sněmovně a všichni jsme si gratulovali navzájem, že je všechno v pořádku a že už nic dalšího nepotřebujeme. Já se obávám, že bychom se mohli dopustit stejné chyby, protože když se podíváme eh, na ten text komise, tam se hovoří o komunikaci, o komunikaci s decentralizovanými orgány. To ovšem znamená, že zase se na to díváme krátkozrakým pohledem a že nehodláme vlastně s těmi nižšími územními celky jednat jako s rovnocenými partnery. Konají se různé dny otevřených dveří z městy a regiony, zejména v říjnu. To všechno je třeba ještě posilovat, je třeba jim dát jaksi větší slovo. Mě opravdu velmi tedy trápí to, že se mnoho času utrácí na strategii 2020, ale že nemáme tedy dostatečně silný závazek to nějakým způsobem skonkretizovat. Říkám také ostatním politickým skupinám na další plenární zasedání v tom usnesení krok roku 2020 je třeba všechny tyto věci převzít. Děkuji. Äh, äh, děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Schneiderovi za äh, tu zprávu. Já už ten dokument znám delší dobu a musím říci, že celá ta debata, která proběhla ve výboru regionu a ještě probíhá, je prakticky zrcadlem debaty, kterou vedeme tady my v parlamentu. A, a ani mě neudivuje, že eh, v řadě ohledů docházíme k podobným závěrům. Já s námi výslovně eh, souhlasím a právě eh, Lamberto eh, říkal také, že musíme dávat pozor na to, aby politika soudržnosti se nestala rozpočtem pro naplňování strategie 2020. Já bych to možná řekla ještě důrazněji. Se stávající chvíli jsou strukturální fondy vyčleněné účelově podle Lisabonu a Lisabon už je teď pryč, eh, prostě selhal, nepřinesl eh, řešení problému a nikdo si ani nedal snahu eh, s tím zanalizovat, jestli se nepodařilo opravdu všechno, jestli proč a jestli jsme něco nedělali už dobře předtím s politikou soudržnosti. A teď už máme radši novou strategii na dalších deset let a v roce 2014 začne působit na politiku soudržnosti. My víme, že to všechno bude trvat tak trochu eh, později a budeme zase v roce 2020 ve stejné situaci, kdy ta eh, doba podpory eh, bude ještě trvat, ale my už budeme to muset posuzovat. Takže já si myslím, že tady máme tak trošku problém. A proto opravdu musíme dávat pozor na to, si myslím, abychom tu politiku soudržnosti eh, považovali eh, za eh, politiku o sobě a věnovali jí nebo vymezili jí vlastní cíle. Pokud to půjde dát do souladu s, tím, s tou strategií, tak je to v pořádku, tak, jsou, tak budou synergie, ale, ale rozhodně ten obsah politiky soudržnosti nemůžeme nějak obracet nebo ho používat pro něco jiného. Pak bych měl ještě jednu konkrétní otázku, která docela jistě, kterou nebylo možné eh, zahrnout do té zprávy, ale, ale v posledních eh, týdnech, dvou, třech jsme se začali zabývat otázkou budoucí politiky soudržnosti a toho, jestli se fondy Eh, politiky soudržnosti eh, budou moci používat proti eh, zemím jako sankce za neplnění nebo nedostatečné plnění nějakých kritérií. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste se o tom bavili na výboru regionu a jestli k tomu mají nějaké stanovisko postižené regiony, protože mně by se to hodilo docela jistě do debaty, kterou povedeme tady v nadcházejících měsících a týdnech. Mnohokrát děkuji. Vážení kolegové, máme tady šest osob na seznam řečníků, takže seznam uzavírám. Musíme být ukáznění, protože máme prostě 20 minut a pak musíme hlasovat. Takže teď Elizabeth Šreterová. Ja, vielen Dank. Um, das erste, als erste... Děkuji. Za prvé, Eh, jsem se chtěl zeptat na eh, jednu věc k tomu dokumentu. Když je tady eh, ten krycí list EPP, znamená to, že to je stanovisko EPP, nebo? Protože my se teď bavíme o těch jednotlivých stanoviscích frakcí a Nás by zajímalo, eh, která eh, evropská frakce má eh, soudržnou nebo koherentní stanovisko a která ne. Protože spousta z toho, co je tady, pochází vlastně z našeho stanoviska a ne EBP. A kdyby to tak bylo, tak by to bylo moc zajímavé pro naše budoucí debaty, takže já bych se opravdu ráda zeptala na to, jak to máme rozumět s tímto krycím listem. Potom další věc, o které se zde eh, nehovořilo, eh, je věc rozhodující v té otázce, a sice peníze a jejich rozdělení. To znamená, že my chceme eh, udělat nabídku každému regionu, to je pravda. To už máme i teď, máme meziregionální spolupráci a víme, kolik do toho jde peněz a že to nejsou vždycky eh, politiky, eh, tedy projekty pro soudržnost, ale pilotní projekty a experimentace. A hm, takže tady se nehovoří vůbec o rozdělení, o, o, o rozdělení peněz a potom se tady nehovoří o ještě jedné otázce, která hraje dobrou roli nebo velkou roli. A sice o tom, že eh, ty regiony nemohou eh, sledovat z 75 nebo 60 vlastní cíle, ale eh, prostřednictvím účelové ve vázanosti v Lisabonu jsou hodně omezeny. A, já bych se chtěl zeptat, jak to vnímá výbor regionu. Buď je politika soudržnosti cíl hodný sebe sama a je samostatný, a nebo a Evropská unie se mezi evropskou úrovní a národními vládami dohoda na něčem jiném. To je eh, správné. Ta účelová vázanost je prostě instrument, který jde ze zhora dolů a já se eh, chci zeptat, jestli výbor regionu je proto, aby eh, se ten rozvoj řídil centralizovaně. To jsme měli i v minulosti a mě by zajímalo, eh, jestli eh, v tom stanovisku eh, se chceme více učit od regionů, nebo naopak chceme podporovat účelovou vázanost, účelovou vázanost ze zhora dolů. Dobrý, poslední řečník a pak ještě čtyři. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Schneiderovi. A blahopřeji vám k vaší zprávě. A také ke kvalitě vašeho dnešního vystoupení. Přijdu rovnou k věci. Odstavec 43. Tam se uvádí, že máme nebo potřebujeme přechodný režim s účelem dosažení dalšího zblížení Dobře, dejme tomu jeden z cílů konvergence, tam je těch 75%, já nevím, jestli jsme toho dosáhli. Kousek dál je něco o tom, že komise má zavést nějaký postupný systém, odstavec 46, kde to brzy bude nad tu hranici 75 Procent HDP. V mém regionu, na Madejře, což je jeden z regionů Evropské unie, jsme samozřejmě izolovaní od zbytku Evropské unie. A proto si zasloužíme výsadní postavení, přednostní zacházení, protože chceme, aby všechny regiony na tom byly stejně. Madeira je, abych tak řekl, taková okrajová oblast. Když Portugalsko přistoupilo k Evropské unii, příjmy byly asi na 40% průměru Evropské unie. To se teď hodně zlepšilo. I ve zbytku Portugalska. A to tež platí pro Kanárské ostrovy. Tam je HDP na hlavu asi 98% průměru Evropské unie. Tyto regiony ale stále ještě mají problémy vzhledem k tomu, kde se nacházejí. Ty problémy nejsme schopni řešit. Možná, že máme vysoké HDP na hlavu, ale pokud najednou z ničeho nic přijdeme o nějaké finanční prostředky, může to tyto regiony opravdu hodně postihnout. Od roku 2007 do roku 2000, pardon, 6 do roku 2007 jsme dostali spoustu peněz, ale pak se to krátilo. A jak víte, 20. února nás postihla obrovská přírodní katastrofa. Způsobila škody za miliony eur průběhu té šestihodinové bouře jsme zjistili, že musíme vynaložit šestileté prostředky Evropské unie, abychom to všechno napravili. A to všechno způsobila tato šestihodinová epizoda. HDP zřejmě bude nejdůležitějším kritériem, pokud je o přidělování prostředků, ale pokud nebudeme moct využít i další kritéria, myslím, že to nebude spravedlivé, třeba na Kanárských ostrovech je nejvyšší nezaměstnanost ze všech autonomních regionů Španělska. Je tam sice 98% příjem, ale 26% nezaměstnanost na Kanárských ostrovech. A to už hraničí se sociální revolucí, nebo by k tomu mohlo dojít. V posledních letech se na Madejře eh, nezaměstnanost více než zdvojnásobila. A já se ptám, jestli bychom se neměli dívat i na míru nezaměstnanosti, na to, do jaké míry jsou v tom regionu zastoupeny moderní technologie a nejenom na HDP jako ukazatel přidělování strukturálních fondů. Prosím, máte slovo, můžete reagovat. Děkuji, eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, já se pokuším, pokusím zareagovat na všechno. Za prvé, eh, pokud jde o to, eh, čí to je stanovisko, tak je to samozřejmě stanovisko výboru regionu, protože jinak byste mě asi nepozvali. A to, co tady bylo rozdáno, to já jsem nevěděl, že to takhle bylo rozdáno. To je tisk naší frakce. Pravděpodobně eh, to bylo rozdáno proto, že je to takové pestré eh, a ten eh, normální oficiální dokument nevypadá tak pěkně. Ale má frakce s, dobrým, s velmi svědomím to může rozdávat. My plně a zcela zatím si stojíme. Když to bylo eh, schváleno jednomyslně, tak to znamená, že i eh, frakce EPP eh, hlasovala pro. Samozřejmě všechno, jako, jakož i tohle, je kompromis. Museli jsme tam něco zohlednit, ale já jsem rád, že jako předseda frakce EPP ve výboru regionu mohu říci, že ten kompromis je takový, že se jedná o koherentní soustavný eh, text, za který se člověk dobře může postavit. Pokud je o otázku rozpočtu a disponibilních prostředků, tak eh, už na začátku na eh, toho stanoviska jsme výslovně řekli, že z dobrých důvodů nebudeme stanovovat konkrétní požadavky na rozpočet. My jsme si vědomi toho, že řada nebo velká část rozpočtových prostředků bude i do budoucna spolikána právě politikou soudržnosti. A otázkou je, co člověk chce a potom se musíme bavit o tom, v jakém rozsahu se to může konkrétně nasadit kde. Proto tady máme žádná čísla a žádné konkrétní, žádná konkrétní konstatování k budoucích prostředků. Pokud jde o to účelové vázání, o tom jsme se bavili už na pracovní skupině a z mého pohledu podle jednoho německého přísloví, člověk musí jedno dělat a to druhé e, nesmí pustit. To znamená, musí se jednat o, o, obou, e, o integraci obou přístupů ze zhora dolů a z dola nahoru. V našem e, regionu bychom tu účelovou vázanost v rámci Lisabonské strategie vlastně bývali nepotřebovali. I bez ní bychom bývali do značné míry naplňovaly cíle Lisabonské strategie, protože to z toho prostě vyplývá. Když eh, člověk chce podpořit eh, region eh, v sociálním a hospodářském rozvoji, tak je třeba zasáhnout právě tam, kde zasahuje i Lisabonská strategie. Ale do budoucnosti vidím nebezpečí, že ta účelová vázanost by se mohla ještě více posílit a jsem rád, že tady se na tom shodneme. Potom eh, už by tady eh, vlastně nebyla samostatná mm, eh, politika soudržnosti. Potom už ty, ta šance toho integrovaného přístupu už by nebyla možná. Proto se musíme zasazovat o nějaký harmonický vztah. Tedy, mm, pardon, o harmonickou vyváženost té politiky. Potom chci říct ještě něco zcela jasně a, a srozumitelně. My říkáme, že toto je eh, v zásadě téma eh, v soudržnosti. My se všichni shodneme na tom, že hovoříme o regionech, které dnes eh, spadají do konvergenčního cíle a díky svému pozitivnímu rozvoji, díky evropské pomoci v nadcházející pomoci, v nadcházejícím období překročí tu 75% hranici. A ve výboru regionu neexistovala a nebyl žádný pokus eh, vytvořit nějaký nový cíl ohledně eh, pro regiony 75 až 90 například. To výslovně nikdo neříkal na výboru regionu. Šlo akorát o to zajistit eh, ty regiony, které už dnes dostávají pomoc. Potom je tady otázka indikátorů od pana Dežery. Eh, My jsme eh, na to poukázali eh, na více ehm, bodech toho našeho stanoviska. Jsou regiony, které mají zeměpisné zvláštnosti, například odlehlé regiony. Ostrovy by k tomu mohly také patřit, ale nemusí. Majorka opravdu on není žádný problémový region nebo německý silt nebo regiony, které jsou říce osídlené. Ale tyto regiony eh, do budoucna eh, vzhledem k jejich konkrétním eh, problémům by mohly dostávat konkrétní podporu. Madeira mm, prošla mimořádným vývojem. Kolega Šardim tomuto pomohl, já to vím. A my jsme hovořili o všech těch indikátorech a po dlouhé debatě jsme se shodli na tom, že dnes nejsou žádné indikátory, eh, které by byly univerzální, objektivně přeskoumatelné. Ve všech eh, regionech eh, by byly stejně, stejně přijatelné, kromě HDP. Proto si myslíme, že HDP je opravdu to osvědčené kritérium. A potom je tady ta poslední otázka, a sice strukturální fondy, co by eh, mm, sankční prostředek. To znamená stažení, paní Král, teď vás nevidím. Ehm, tady eh, za to jsem, k tomu jsem schopen zareagovat pouze osobně, u nás jsme to zatím neprojednávali. Já si myslím, že tohle je naprosto eh, kontraproduktivní. Strukturální prostředky jsou prostředky, které se dávají na pomoc při nějaké slabosti. Když je stáhnete, tak zaprvé řeknete, že Eh, to je něco eh, za odměnu, co člověk můžete vzít. A eh, za druhé, ta pomoc, která se těmi prostředky přináší, už potom nebude moci být poskytnuta. A jak říkám, je to moje osobní, můj osobní názor, myslím si, že existují jiné sankční prostředky, Eh, které by byly eh, vhodnější jako eh, sankce. Ale oslavovat slabé tam, kde jsou opravdu slabí, tak to vnímám skepticky. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Bohužel to zasáhne do času pro hlasování. Máme tady ještě čtyři kolegy. Prosím vás, abyste byli opravdu co nejstručnější. Barbara, prosím. Thank you very much and I will... Mnohokrát děkuji, pokusím se opravdu o stručnost. Některé z členských států, které údajně zvlášť dobře využili strukturální fondy v posledním období, byly Řecko a Irsko. Slyšeli jsme v naší diskuzi při naší výměně názorů s Darkem Anem a s Veronikou Dafniovou včera, že rozdíly se v podstatě rozšířily v Řecku v tomto období a já vím z vlastní zkušenosti, že to platí i pro Irsko. Vítám ve vašich závěrech, že hovoříte konkrétně o cílech politiky soudržnosti, pokud je o harmonický rozvoj na základě omezování rozdílů, na základě úrovně rozvoje jednotlivých regionů. Takže jak ve vaší diskuzi toto zohledníte, pokud je o další období? Tuto informaci o tom, že rozdíly v některých oblastech se zvětšují. Jak to zohledníte, pokud je o to, jak budete plánovat další období? Vyčlenování prostředků je jednoznačně jednou částí této diskuze, ale o čem ještě se bude diskutovat? Děkuji. Luis Alvarez, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poblahopřál Michaelu Schneiderovi a výboru regionů k vynikajícímu stanovisku. Já jsem z regionu Cíle 1 z Azorských ostrovů, což je oblast autonomi, autonomní politicky a hospodářsky. A tak já se také dívám na tento dokument. A musím říct, že tento dokument rozhodně mohu podpořit. Ten dokument už samozřejmě výbor regionu přijal. A připadá mi zajímavé, že tady máte návrh, který je proti opětovnému znárodňování. A souhlasím s tím, že říkáte, že nechcete, aby došlo k deregionalizaci, neboli politika soudržnosti se, politiku soudržnosti nemají zpravovat regiony, ale ústřední vlády. Mluvili jsme také o méně rozvinutých regionech, o tom, že dostávají nejvíc podpory nebo většinu podpory. A to vás přivádí k tomu, že politika soudržnosti je, politika konvergence je velice důležitá a je důležité, aby všechny tyto politiky umožnily méně rozvinutým regionům dosáhnout úplné kapacity. A toto všechno by se mělo odehrávat ode dneška do ukončení projektu 2020. Každý region potřebuje inteligentní cíle, abychom dosáhli inkluzivního, udržitelného rozvoje a pokroku. Takže vy v podstatě ve svém stanovisku voláte po harmonii mezi jednotlivými politikami a provázaností mezi ústřední a regionální strategií. A já myslím, že to jsou zásadní věci, které jste velmi dobře vyjádřili. Je to pravda. Zdrojů je málo a proto je musíme využívat účinněji a efektivněji. Děkuji eh, paní předsedkyně a děkuji také panu Schneiderovi za Tak, teď už mě slyšíte. Takže já děkuji eh, za eh, ten velice dobrý a přesný dokument. Mám dvě eh, připomínky. Ta první k sankčním mechanismům, které se mají dělat prostřednictvím strukturálních fondů a zemědělských fondů a fondů soudržnosti. My jsme se o tom bavili včera s panem Hánem z komise a já se nedokážu představit, že země, která porušuje kritéria eh, stability, eh, by eh, byla schopná použít ty peníze k něčemu jinému než k zpávání rozpočtových děr. Já si myslím, že se musíme musíme na touto otázku intenzivně zamýšlet a zasazovat se o to, aby se to tak nedělo. Potom jste tady hovořil o tom, že jsou tady regiony, které se dostaly z té hranice pro podporu ale potom tady máme ten velký eh, zbytek Evropy a co tam s tím uděláme? Vzhledem k tomu, že jsme se eh, dostali v zaměstnanosti hodně vpřed ve, ve, v řadě regionů, eh, vzniká evropská předná hodnota a nedokážeme si představit, že některé regiony v západní Evropě jsou pořád relativně chudé a nedokážeme si představit, eh, že bychom celkově eh, navýšili prostředky pro cíl 2 aniž eh, bychom dali k dispozici jiné prostředky. Děkuji, pan Sean Kelly. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. I já bych rád přál panu Schneiderovi k vynikající zprávě. Stručně dvě věci. Lambert van Vestelroy říkal velice důležitou věc, a totiž měli bychom zapojit orgány místní zprávy. Já myslím, že to je velice důležitá věc, protože jednak jsou blíž k tomu, co se tam děje, záleží na tom, co se děje v regionech, a za druhé, nejenom mají pocit, že jsou často odříznutí od rozhodování na vládní úrovni, ale mají pocit, že mají hodně daleko k rozhodování na evropské úrovni. A pokud je máme zapojit, určitě by to ocenili. A rozhodně bychom od nich dostali lepší zpětnou vazbu než od vlád, takže to je opravdu dobrý návrh Lambertův a myslím, že bychom to tam měli nějak dál zapracovat. Za druhé, souhlasím s tím, že musíme nově klasifikovat regiony a to, jak je hodnotíme. Dobře, těch 75% jako průměr HDP v Evropské unii, to bylo dobré měřítko do posud, ale neměl by to být jediný ukazatel. Pan Schneider o tom také mluvil. A rozhodně takové faktory jako kupní síla a nezaměstnanost – možná budou mnohem lepší ukazatelé, budou mít mnohem lepší vypovídací hodnotu o hospodářské síle regionu v dnešní době, než těch 75 průměrného HDP v Evropě. Pokud jste v regionu, kde třeba je 20% nezaměstnanost, ale údajně na těch, nad těch 75%, a pak máte region, který je pod 75%, ale má jenom 10 nebo 15% nezaměstnanost, tak samozřejmě je tam velká nerovnost a to se musí řešit. A také v mé vlastní zemi bude řada regionů, které by vůbec neměly žádný prospěch z této celkové věci a musíme se na to dívat i takto, jak vlastně ty regiony klasifikujeme. A poslední věc, chtěl jsem říct, že společný cíl podle Lisabonské strategie je opravdu dobrý. Už mě nebaví, že lidé říkají, že Lisabonská strategie neuspěla, aniž by uvedli, proč, jak, v jakém smyslu a v podstatě byly úspěchy. Takže musíme udělat analýzu, musí být spravedlivá, protože v Lisabonské strategii byla celá řada dobrých věcí, na které nikdo nepoukázal. A pokud lidé říkají, že Lisabonská strategie selhala, tak v podstatě říkají, že oni sami selhali, pokud oni tady v té době působili. Takže musíme lepší, mít lepší rovnováhu a celá řada zemí mimo Evropskou unii říká, nebo i v Evropské unii, že všechno se lhalo. Ne, musíme se na to podívat trošku jinak, musíme to vyvážit. Poslední řečník. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Bylo řečeno, že ty rozdíly, nevyrovnanosti mezi regiony, třeba v takové zemi jako Řecko, se ještě prohloubily že ty rozdíly mezi některými menšími městy a velkými městy nebo ostrovy a e, těmi velkými regiony na kontinentě skutečně se zvyšují. A jakým způsobem je redukovat? Jedním z cílů politiky soudržnosti do budoucna bude právě posilovat úlohu místní samozprávy, regionálních orgánů, aby se také uplatňovala subsidiarita. Jakým způsobem můžeme zachovat rovnováhu mezi subsidiaritou a skutečností, že Evropská unie nadále tedy tu situaci má mít pod kontrolou? Ja, ich danke Ihnen herzlich. Ähm... Děkuji. Začnu eh, s jedním vysvětlením, eh, jinak by tady mohlo dojít k eh, nerozumění. My komise eh, při vymezování těch eh, oblastí eh, chceme držet jedině HDP, ničeho jiného. O jiných indikátorech se musí hovořit při hodnocení například, nebo při otázce flexibility ulic regionu. Ale pokud jde o vymezení regionů, tak my jednomyslně říkáme, že do budoucna by HDP mělo být rozhodujícím jediným indikátorem. k otázce prostředků na druhý cíl. Eh, Pane eh, Pípře, abych se z tohoto eh, dostal diplomaticky. My jsme zcela vědomně nic neřekli v, stanovis, v tom stanovisku k výšce a nastavení těch prostředků, takže se nemůžu vyjadřovat ani k cílu dvě. Ale musím jednoznačně říci, že si myslíme, že by se mělo jednat výslovně o regiony, které eh, v současné době eh, jsou v rámci takzvaného konvergenčního cíle. Protože potom se eh, rozpočtově dostaneme do stávajícího kontextu konvergence a nedostáváme se do jiné oblasti. To musím říct zcela jasně. Pokud jde o otázku sankcí, to znamená zrušení strukturálních fondů i jako sankce, to znamená, že když eh, se o tom debatuje diferencovaně, dostaneme diferencované eh, pozice. Pokud jde o eh, zneužívané strukturální fondy a řeknete dost, sem už nic dál nepoteče, tak to si myslím, že obecně o tomhle bychom měli častěji uvažovat, jestli bychom to neměli takhle častěji uplatnit, protože to je něco jiného, než když je tam obecně rozpočt, snad, eh, špatná rozpočtová situace. Potom tady máme otázku eh, poměru mezi strategií 2020 a Lisabonu a Lisabonem. Já vám ocituji eh, z Olbrichtovy zprávy před několika lety, co se mi líbilo k tomuto vztahu. On říká, Lisabonská strategie, která tedy platila, je dočasnou strategií a když všechno dobře dopadne, tak budou stru, eh, z cíle eh, Lisabonské strategie dosaženy. To víme, že nebylo. Ehm, eh, ale potom pořád ještě bude existovat Lisabon, tedy pardon, politika soudržnosti. To není žádná dočasná politika, ale trvalá politika. A na to musíme eh, myslet i při vytváření eh, strategie 2020. Eh, politika soudržnosti je, má samo, sama o sobě hodnotu a to z dobrého důvodu a k tomu musíme přilížet. Mm, každopádně vám ještě jednou děkuji za debatu a za radu podnětů, které se zazněly. to Děkuji vám jménem nás všech a také se budeme těšit na spolupráci do budoucna. A kdykoliv budete mít eh, dojem, že eh, vyprodukujete nějaký eh, zajímavý názor nebo stanovisko, tak přijďte se s námi o něj podělit. Vážení kolegové, nyní přistupme k dalšímu bodu, a sice hlasování k bodu 11. Nejdříve si ověříme funkčnost hlasovacího zařízení, takže prosím zasuňte kartičky a zahájíme hlasování, abychom zjistili, jak to funguje. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? To je přesně to, co se snažím tady, abyste eh, přestali se bavit a začali hlasovat. Takže znovu hlasování probíhá, kolegové. Almost done. There is still somebody who, who didn't vote. Yeah. I mean, not a... Tak je tady ještě někdo, kdo uh, nehlasoval, ne všichni si to asi ověřili, takže uzavřeme hlasování. Takže vypadá to, že to funguje. Můžeme uh, začít s bodem uh, eh, 11, zpráva uh, Šona Kellyho. A pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? A Konstant Grill. Já bych akorát poprosila, aby eh, eh, byl zapojen eh, hlas pana Olejničaka a budeme hlasovat o jeho vlastní zprávě a mm, on tady nemá kartičku, prostě může se dostat, tak abychom to ho započítávali. Yes, please speak eh? up. Prosím, mluvte víc na hlas. Já se omlouvám, já jsem také eh, si zapomněla kartičku, eh, tak kdyby bylo možné, tak kdyby mm, můj hlas mohl být započítán jako když zvednu ruku, tak bych byla velice ráda. Takže mm, já o tom mám rozhodnout, takže říkám ano. Děkuji vám. Takže prosím, nepřehánějte to. Doufám, že zbytek už tady kartičky si přinesl. Nyní tedy, eh, kolegové, ještě jedna věc. Eh, my eh, tady mm, na výboru nejsme rozesazani podle frakcí, takže velice těžko se posuzuje výsledek hlasování. Takže prosím, zvedejte, až eh, budeme hlasovat ruce, tak abychom jasně eh, viděli, protože většinou nebudeme hlasovat elektronicky. Takže pozměňovací návrh na Kellyho číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Podle mě přijato. Takže teď budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě. Hlasujeme. Ano. Uzavírám hlasování. Přijato 41 pro. Jeden se zdržel, pokud vím. Děkuji mnohokrát, přejdeme na bod 12 a blahopřejeme samozřejmě. A nyní přejdeme na bod číslo 12 na pořadu jednání, což je zpráva Rody Kraci, tam je hodně k odhlasování, tak se prosím soustředte. Začneme pozměňovacím návrhem 7, kde je pro, proti, zdrželi se, podle mě přijato jednoznačně. Kompromis číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže teď přejdeme na třináctku, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přejdeme na patnáctku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22 pro proti, zdrželi se, přijato 23 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, podle mě přijato. Pokud nebude mít někdo námitky, bude to přijato. 31, kdo je pro? Ne, omlouvám se. Ten padá, omlouvám se. Takže kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 33 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 35 oddělené hlasování. Část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Část dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nevíme, takže to prověříme. Část 2 pozměňovacího návrhu 35. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 20 pro, 22 proti, takže je to zamítnuto. Teď 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A přecházíme na 44. Ano? 44 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Podle mě přijato. Teď přecházíme na... Nebudeme hlasovat, kolegové, o 52. To je lingvistická úprava, takže přecházíme na 53. Pro? Proti? Zdrželi se. Já myslím, že přijato. Můžeme to zkusit prověřit. 53. Prověříme 53. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno a je to přijato. Byla to velká většina, 31 ku 12, takže my se tady stydíme. 54, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 55 pro? proti, zdrželi se, jednoznačně přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přecházíme na 59. Ne, to padá, to padá. Takže 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kde pro, Proti. Zdrželi se. Přijato. 60. Ano, je to tak? 64. S ústním pozměňovacím návrhem. Takže v pozměněné podobě. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Teď přecházíme na 65, také s ústním pozměňovacím návrhem, takže hlasujeme o pozměněné podobě. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68, ano. 68. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď úvodní ustanovení, kolegové. Máme tady nové úvodní ustanovení, ústní pozměňovací návrh paní Kraci. Nikdo nebyl proti, takže hlasujeme. Pro, proti, Zdrželi se? Přijato. A přecházíme na jedničku, úvodní ustanovení A, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. C, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení C, A, nové, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Takže teď hlasujeme o celé zprávě elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 42 pro, 2 se zdrželi, takže blahopřejeme. Paní przy wszystko, przy pierwszej poprawce ustnej jest jedna obiekcja, dobra? Okay. Sorry, I don't have voting this, I have So we go now. Takže teď, kolegové, přejdeme, uzavíráme hlasování, ano? Teď přejdeme na bod číslo 13, což je zpráva pana Olejničaka o strategii Evropské unie pro region Baltského moře. Tady byla řada pozměňovacích návrhů, máme před sebou dlouhé hlasování, takže začneme. Jste všichni připraveni? Kompromisem jedna. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď přecházíme na kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Teď přecházíme na desítku pro, proti, zdrželi se přijat. 11 s ústním pozměňovacím návrhem. Žádné námitky? Žádné námitky. Takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že to musíme prověřit. Takže kolegové, hlasujeme, je to pozměňovací návrh 11 v pozměněné podobě. Uzavírám hlasování a byl zamítnut. 20, 24 proti. Takže teď, kolegové, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 11 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také zamítnut. Teď přecházíme na dvanáctku. Tam máme také ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Ano? Pan Oleničak? Takže to padá. Ne? Padá to v pozměněné podobě, takže hlasujeme o původním pozměňovacím návrhu Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? jednoznačně zamítnut. Takže přecházíme na kompromis 3. Jde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď přecházíme na 21. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh AFETu, AFET 6. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. NB10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 22 pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 4. Ne, 27. 27. Kdo je pro? 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď přecházíme na 110 pro, proti, zdrželi se, přijat. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A teď 5, envy, envy 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 41 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Teď přecházíme na 30. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 51 pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 52 pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A teď tady máme Pozměňovací návrh 53 s ústním pozměňovacím návrhem. Žádné námitky vůči pozmě, ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže hlasujeme v poz, o pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Podle mě. Ano. Teď 54, ano. 54. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Takže teď přecházíme na 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 64 pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 65 pro, proti, zdrželi se, podle mě přijat. Ano? Jestli chcete, můžeme to prověřit. 65, prověříme. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. 23 proti. Takže je zamítnut. 19 pro, 23 proti. Teď kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 72 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 73 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 74 pro proti, zdrželi se přijat, 75 pro, proti, zdrželi se přijat, 76 pro, proti, zdrželi se. Máme tady pochybnosti, máme pochybnosti, omlouvám se, někdy máme pochybnosti, 76 prověříme. 76. Prověříme. Uzavírám hlasování. Je to přijato. 27 pro 18 proti. Teď 78, ano? Ne, omlouvám se, 77 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Teď 79. Hlasování po částech. První část. První část. Kde pro? Proti zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že byl zamítnut. Takže 80 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 81 pro, proti, zdrželi se. Přijat 82 pro, proti, Zdrželi se. Teď taky nevím. Myslím, že zamítnut, ale prověříme. Takže 82 prověřujeme. Hlasujeme, uzavírám hlasování. Přijat 22 pro, 18 proti. Takže teď 84, kdo je pro? 84 pro, proti, zdrželi se, přijat. 86 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12, os, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Teď kompromis 17, kde je pro, 13, kde je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 15, ano. 15. Jde pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16, jde je pro, proti, omlouvám se, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16 byl přijat. Teď 107, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 108 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 109 s ústním pozměňovacím návrhem. Takže v pozměněné podobě, Kdo je pro? Proti? Omluvám se. Pan Olejničak. Vy jste proti pozměňovacímu návrhu. Omlouvám se. Já jsem to špatně pochopila, ale vy jste proti. Paní předsedkyně, já jsem chtěl předložit doplňkový návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu, aby to vyznělo správně. Takže prosíme paní předsed, předsedu, aby předložili usnesení radě, vládám, národním vládám a vládám Ruska, Běloruska a Norska. Máme nějaké námitky vůči pozměňovacímu návrhu k té pozměněné podobě 109? Nemáme námitky, takže hlasujeme o tom dvakrát pozměněném pozměňovacím návrhu 109. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Takže máme dvakrát pozměněný pozměňovací návrh. Teď víza. Nová citace, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď úvodní ustanovení. B, pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Trojka pro, proti, omlouvám se, nevím. Prověříme to. Prověříme úvodní ustanovení B, trojka. Hlasujeme. Uzavírám hlasování a byl přijat. 26 ku 20. Takže teď přejdeme na úvodní ustanovení D, návrh 6 s ústním pozměňovacím návrhem a hlasujeme. Takže hlasujeme o úvodním ustanovení D v pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, vy myslíte, že byl přijat, já si to také myslím. Zvítězili jste, ale chcete si to potvrdit. Dobře, takže budeme hlasovat. Kolegové, hlasujeme o šestce úvodní ustanovení D v pozměněné podobě. Hlasování je uzavřeno a byl přijat 29 ku 15. Omlouvám se? Vy jste pro. Vy jste proti. Takže 29 ku 16, ale stejně byl přijat. Teď máme AFET 2. Návrhy. Máme hlasování po částech. První část AFET 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Druhá část byla přijata. AFET 3, také hlasování po částech. První část AFETu 3, kde je pro, proti, přijata. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. AFET 5, pro, proti, zdrželi se, přijat. AFET 7, pro,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 pro, proti, drželi se, zamítnut. A teď přecházíme na NV, návrhy NV, NV1. Pro, proti, zdrželi se, přijat, NV2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, NV3 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, prověříme to, NV3. Prověříme. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijat 23 ku 21. A přecházíme na NV4 pro, proti, zdrželi se. Přijat NV6 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. NV7 pro, proti, zdrželi se. Nevím, vidíte? Něco není v pořádku se socialisty, nevím co, ale musíme si to prověřit. Kolegové, prověřujeme NV7 a hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 22 pro, 21 proti. Ti z vás, kdo nehlasovali, nechcete změnit výsledek? Ne. Takže je přijat. Takže teď NV11. NV11, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnut. 12 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 13 pro? Proti? Zdrželi se podle mě zamítnut. Pokud to ALS nechce prověřit, dobře, tak to prověříme. 13. NV13 prověřujeme. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. 25 pro, 19 proti. Takže přijat. NV14 pro, proti, zdrželi se, přijat podle mě. Ne? 15? NV 15, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 16 pro? Proti? Zdrželi se. Přijat, myslím, ne? Lidi pořádně nezvedají ruce. Dobře, prověříme 16, aby měli jistotu. 16 NV. Prověřujeme. Hlasujeme. NV 16. Uzavírám hlasování. 23 pro, 21 proti. Takže přijat. Teď přecházíme na dopravu a cestovní ruch a máme tady návrh 1. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Podle mě přijat. Dvojka tran? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Trojka? Pro? proti, zdrželi se, přijat. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijat. Pět pro, proti, zdrželi se. Víte? Prověříme. Prověříme pětku. Tran pět. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. 21 pro 24 proti. Takže je zamítnut. Teď šestka, ano. Takže šestka, tran 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 7 pro, proti, zdrželi se, prověříme, prověříme sedmičku, tran 7, hlasujeme. Uzavírám hlasování. 23 pro 22 proti. Vidíte, jak je to těžké někdy. Osmička pro, proti, zdrželi se přijat. Devět pro, proti, zdrželi se přijat. Deset pro, proti, zdrželi se Prověříme dobře, prověříme desítku. Uzavírám hlasování 25 pro, 20 proti, takže byl přijat. Když tam přidáme. Ano, dobře, takže přijat 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 12 pro, proti, zdrželi se, přijat 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, nevím. Prověříme 14, omlouvám se. Prověřujeme. Uzavírám hlasování 25 pro 19 proti. Takže jednoznačně přijat. 15 pro, proti, Zdrželi se. Podle mě byl zamítnut. Prověříme. Prověříme to, nejsem si jistá. Patnáctka. Prověřujeme patnáctku. 22 pro, 21 proti, takže přijat. Ano. 16. 16 pro, proti, zdrželi se přijat, 17 pro, Proti? Bohužel to musíme prověřit, tu sedmnáctku. Takže hlasujeme o sedmnáctce. Tran. Dvacet šest pro, osmnáct proti, takže přijat. Teď hlasujeme o návrhu celé zprávy elektronicky. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. 43, omlouvám se, pro, jeden proti. Blahopřejeme panu Olejničakovi. Takže hlasování u konce. Thank you, dear colleagues. We moved Islam. Kolegové, je tady Láslo? Ano. Takže teď přejdeme na bod číslo 14 a já bych dala ráda slovo zpravodaji panu Láslovi Šurianovi, aby nám řekl, jak je to s tím rozpočtem. Kolegové, jsme u bodu 14 pořadu jednání. A slovo má Láslo Šurian. Eh, thank you very much. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já chápu, že spousta kolegů odchází, protože rozpočet není zajímavý, alespoň v této fázi řízení. Nicméně dovolte, abych hovořil maďarsky, tak si prosím nasaďte sluchátka. Vážení kolegové, má první úloha spočívá v tom, abychom si řekli, jak se budou ty události za sebou odvíjet v časovém plánu, pokud je o rozpočet. Potom budeme mít také první výměnu názorů. Já jsem prostudoval tu otázku, ty texty, stanoviska vyměněná v posledních letech a připravil jsem návrh textu, předběžného textu, který se potom bude dolegovat po naší dnešní diskusi, protože do něj zahrnu vaše poznámky a tak budeme mít čas získat také překlady v jednotlivých jazycích a 12. července, to znamená v rozmezí pěti týdnů, bude mít výbor možnost seznámit se s tímto textem a projednat ho nejenom na úrovni výměny názorů, ale skutečně tedy už na základě toho písemného podání. Sekretariát se domnívá, myslím si, že je to zcela rozumný přístup, že na konci července To znamená 14 dní poté, kdy bude ten text předložen, by měla být lhuta pro podání pozměňovacích návrhů. Je to důležité proto, že po naší diskusi čtyři dny tedy na to bude přijímat své rozhodnutí rada, pokud jde o předběžný rozpočet. Čili to rozhodnutí pravděpodobně podstatně změní stav rozpočtu, to znamená to, co je uvedeno v návrhu komise a váš zpravodaj musí také navrhnout změny, pokud jde o text rady, což v podstatě nebude moje práce ale sekretariát automaticky tam vnese tedy ty změny, které provede rada. Od přijetí Lisabonské smlouvy se už nehovoří o některých kategoriích finančních a proto ten text rady a text komise. 6. září ve Štrasburku v pondělí večer bude tedy ten návrh předložen a my bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích a o schválení textu jako celku. To všechno by tedy znamenalo, že bychom ještě dodrželi lhuty, protože v rámci výboru pro rozpočet Potom 28. září budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, čili bude dostatek času na to, abychom zohlednili i stanovisko z hlediska regionálního rozvoje. 18. října se bude hlasovat o rozpočtu a potom mezi 22. a e, říjnem a 11. listopadem bude probíhat první dohadovací řízení podle eh, nových pravidel. Dovolte mi tedy, abych vám teď řekl něco konkrétního, pokud jde o rozpočet, jak je to uvedeno v dokumentu komise. Jsou tam určité nové věci, můžeme se domnívat, že kapitola, která se nás týká, tam je nárůst 17 pro platby. Pokud ale vezmeme v úvahu, že v letech 2007, 8 a 9 používání prostředků na soudržnost z hlediska plateb bylo poměrně nižší, než tomu bylo v předcházejících letech. To znamená, že v té druhé části cyklu rozpočtového, to znamená v tom rozpočtu na rok 2011, o kterém jednáme, a potom na léta 12 a 13 bude daleko větší poptávka po platbách a otázka zní, zda těch 17 navýšení bude dostatečné. Čili tím se dostáváme diskusi, kterou vedeme každoročně s radou. Bude třeba zjistit, jak budeme moci s těmi věcmi naložit. V každém případě bych byl rád, aby to stanovisko podpořil výbor, protože těch 17% nebo i přesto navýšení o 17% si nejsme jisti, nejsme přesvědčeni o tom, že tedy ta poptávka nebude větší je tady ještě jedna špatná zpráva, pokud jde o celou tu kapitolu, kapitolu 1b. Pokud jde o závazky, tam máme 3,6 nárůstu a i když tedy to rozdělím na fond soudržnosti a fondy strukturální, tak ten rozdíl je ještě větší, protože u fondu soudržnosti máme dostatečný nárůst, uspokojivý, ale u strukturální fondů je to méně než 2%, což tedy v podstatě by stačilo pouze na pokrytí inflace. Pravděpodobně se zpravodaj domnívá, že země, kterých se to týká, použili závazky skutečně hodně ve vztahu k lhutám, čili v březnu tohoto roku to bylo 50 až 60 pokud budeme tedy brát ten sedmiletý rozpočet v potaz. Čili bychom potom v čase měli dospět k těm to procentum a že by tedy nedošlo k žádným deficitům ve vztahu k závazkům, ale tady je třeba zohlednit deficit ve vztahu k platbám, protože závazek, když se podíváme tedy eh, na to v součinnosti s časem, tak u těch pladeb jsme pouze na 50% ve vztahu k času a to je tedy negativní bod, když máme diskutovat s radou to jsou věci, které není snadné řešit. Přesto bude důležité a já tedy doufám, že výbor pro rozpočet bude s výborem pro regionální roz, mm, rozvoj dostatečně tedy spolupracovat, abychom si stanovili nějakou červenou linii, přes kterou už nebudeme smět jít. Chtěl bych vám ještě říci několik slov o nové technice, která je nezbytná ve vztahu k Lisabonské smlouvě. Z hlediska taktiky může mít tato červená linie opravdu velmi velký význam. Chtěl bych tady ještě předložit několik problematických otázek, které budou muset mít na zřeteli ti, ti, kdo si přejí předkládat pozměňovací návrhy, buď tedy za politickou skupinu, anebo vlastním jménem. Parlament zde má opravdu jenom velmi malý manevrovací prostor. Ten manevrovací prostor snad ještě nikdy nebyl tak úzce vymezen. Hovoříme o miliardách eur v rámci soudržnosti a máme jenom 16 milionů jakožto manevrovací prostor, což je skutečně zcela směšná částka ve vztahu k tomu celkovému součtu. A to tedy je jedna z problematických věcí. Řekněme, že to nemusí být tak závažné, protože rozpočtové záležitosti spravují naši kolegové, zvláště pan kolega Janovský, který se pokusil opravdu s tím eh, manevrovacím prostorem v té finanční oblasti naložit co nejlépe. A že už to tedy máme v tom dokumentu zahrnuto. Nicméně u pilotních projektů budeme mít problémy, protože tam nejsou dostatečné zdroje. To je zcela zřetelné a musíme to zohlednit a nebudeme moci měnit tuto část v sedmiletém rozpočtu. Dále se vede dosti zuřivý boj mezi parlamentem a Evropskou komisí a radou, pokud jde o roční revizi. Kromě parlamentu si to nikdo nepřeje. Pokud ale výbor pro rozpočet bude podpořen v této iniciativě, pokud tedy výbor pro regionální rozvoj podpoří kolegy z rozpočtu, myslím si, že by to mohlo fungovat. Ty platby ve vztahu k času byly provedeny pouze z 50 v členských státech. A na dalším plenárním zasedání přijmeme rozhodnutí týkající se těch miliard, které nebyly v posledních letech použity. To jsou tedy návrhy, které ukazují, že nám rada může tvrdit, že nemáme důvod žádat o větší prostředky. Přitom se jedná o oblast, která je pro Unii skutečně zcela zásadní, zejména v tomto krizovém období. Neexistuje lepší nástroj než programy soudržnosti na to, abychom z krize vybředli. Proto bych chtěl zdůraznit u členských států, aby co nejlépe využívali prostředky na jedné straně a dále, aby tedy také ty věci měli dobře strukturovány. Zároveň je to velmi obtížné cvičení, protože členské státy mají daleko větší nesnáze než dříve. Pokud některý členský stát snížil svůj rozpočet o 20 pak je obtížné ho přesvědčit o tom, aby zvýšil eh, příspěvek do rozpočtu společenství. Například Španělsko hlasovalo a to je tedy třeba vzít v potaz. Pak je tady ještě jeden problém, a to problém, který také není nový, a to, že všichni, kdo by si přáli udělat něco nového, něco dalšího tedy s rozpočtem evropským, snaží se to vzít z rozpočtu na fond soudržnosti. A jsem velmi rád, že pan komisař nesouhlasil s tím, aby se takto postupovalo, takže nebudeme mít snad tak těžkou diskusi s komisí. A teď pokud jde o pilotní projekty, protože v té oblasti jsme už odvedli kus práce. Několik poslanců již předložilo návrhy a prostřednictvím sekretariátu byly ty návrhy tedy zprostředkovány zpravodaji, protože v meziinstitucionální dohodě parlament souhlasil s tím, že předloží pilotní návrhy, pilotní projekty a přípravné akce a také tak bude moci výbor reagovat a říci, které projekty pokládá za proveditelné. Toto poselství o proveditelnosti bude nesmírně důležité, mělo by být vydáno 6. září, až budeme vyjadřovat své stanovisko k pozměňovacím návrhům. Chtěl bych, aby pozměňovací návrhy, které podpoří výbor, se staly skutečně součástí zprávy a tím pádem budou tedy uvedeny v rozpočtu jakožto návrhy na změnu textu, protože pokud budou ty návrhy podpořeny naším výborem, bude to mm, větší, tedy dávat větší možnost k tomu, aby to všeobecný zpravodaj přijal. Pokud jde o těch několik milionů pokud tam budeme provádět změny, které by potom znamenaly navýšení té částky o opravdu velkou míru, pak je třeba, abychom si skutečně stanovili priority, aby rozpočtový výbor nemusel tedy rozhodovat za nás, protože nevíme, na jakém základě by své rozhodnutí přijímal. Myslím, že většina z vás si vzpomíná, že jsem členem také rozpočtového výboru a že budu tedy využívat svých možností k tomu, abych tam zastupoval zájmy výboru pro regionální rozvoj. A že se neomezím pouze na svou úlohu zpravodaje našeho výboru. To, co tedy teď probíhá, pokud je o pilotní projekty, nikoho neomezuje Mm, pozměňovací návrhy mohou být předkládány výboru pro rozpočet, čili ta předběžná kontrola neznamená, že bychom ztráceli svá práva. Konečné rozhodnutí bude přijímat parlament na podzim. Pokud jde o možnost zlepšit naši pozici při vyjednávání a také tedy o to abychom šli proti snižování rozpočtů, bude třeba předložit stanovisko, které bude skutečně dostatečně dobře nastaveno, že tedy nepůjde jenom o to utrácet peníze správným způsobem, ale je třeba také ukázat, zda jsme dosáhli sledovaných cílů. Je třeba prokázat občanům, že těmi prostředky nemrháme. V rámci programu tento parlament a rada již po dva roky zdůrazňují, že prostředky politiky soudržnosti musí být v členských státech náležitě používány na to právě, abychom vybředli z krize. To znamená žádné prestižní investice, ale investice, které skutečně pomáhají k tvorbě HDP a pracovních příležitostí. Paní předsedkyně, vážení kolegové, domnívám se, že pro určitou první diskusi postačilo to, co jsem tedy zde mohl sdělit. Velmi rád si vyslechnu vaše poznámky a navrhuji, abychom potom po diskusi ehm, se mohli seznámit s anglickým textem, který vám tedy předložím. Samozřejmě, pokud jednotlivé politické skupiny budou mít nějaké vlastní eh, nápady, budeme moci vést bilaterální rozhovory, které mou práci usnadní. Myslím si, že naším cílem nemůže být prosazovat liberální či jiné myšlenky pouze z tohoto hlediska, že jsou tedy ideologicky konotovány, protože je potřeba, abychom se pokusili být co nejúčinnější při jednání s radou. Musíme tedy své síly schromáždit a nejetříštit, čili já zde nezastupuji pouze svou politickou skupinu nebo svůj členský stát, ale zastupuji zde veřejné mínění tohoto eh, výboru a proto tento výbor musí tedy dospět k nějakému stanovisku, které bude skutečně jednomyslné a já se pokusím o co největší pružnost, abych tam mohl zahrnout názory jednotlivých politických skupin. Až do posud to fungovalo dobře a doufám, že to bude fungovat i nadále. Děkuji vám za pozornost. Ano. Děkujeme Láslovi Surjanovi. Máme tady dva kolegy, kteří by se chtěli vyjádřit. Jenom vám chci připomenout, že máme 15 minut na tento bod. Ivan Goodman jako první. Mnohokrát děkuji. Já jsem chtěl vystoupit, protože jsem také členem výboru pro rozpočet. A začnu tím, že jsme včera odhlasovali jeden návrh paní Hofmajerové ve výboru pro rozpočet. Je to změna, která zdůrazňuje komisi, že musí pracovat s těmi zeměmi, které mají menší absorbní kapacitu fondu soudržnosti. Dnes už jsem některým členům výboru předal informace, snadno si můžete zjistit, o které země se jedná. Nicméně, řekl bych několik slov k tomu reálnému rozpočtu, k těm penězům. Jak říkal Laslo Surian, obecně řečeno bychom to mohli mít přesnější, pokud je o fondy. První věc je ta, že regionální politika, to, čím se zabýváme my, lidé, kteří pracují v komisi, dostanou jako platby při nejmenším o 4 miliony víc. To znamená, administrativa, která pracuje s fondy, dostane o něco méně než 4 miliony navíc. V roce 2009 jsme měli 87 milionů letos 85 a v příštím roce 89. Takže nikdo si nemůže stěžovat, že je málo peněz na práci s fondy na straně komise. Všechny fondy, včetně regionálního fondu soudržnosti a tak dále. Klidně si můžete vypočítat, kolik je to procent. Druhá věc, pokud jde o Fond pro regionální rozvoj, pořád jsou tam peníze, které musíme zaplatit v rámci finančních výhledů 2000 až 2006. Nicméně klesá to. Cíl 1 u EBRD, to znamená Fondu pro regionální rozvoj, tam jsou za 2 miliardy na celá 8, to zbývá vyplatit za tyto finanční vyhlídky. A je zajímavé, že u cíle 2 to neklesá, stejně jako u cíle 1, a pořád ještě musíme vyplatit za ty staré finanční vyhlídky 437 milionů, abychom pokryli ty staré finanční vyhlídky u těch zemí, které pracují s cílem 2 ve svých regionech. A další věc, kterou chci říct, je to, že je potřeba dokončit některé projekty, třeba městský projekt. Co se týče plateb v severním Irsku, zbývá vyplatit 50 milionů eur. Celkově, když se podíváte, jaké jsou možnosti, pan Surian říkal, že je tam velice malá marže to já nechápu, protože mě komise říkala, že jsme kumulovali platby a kumulovali jsme závazky. A když se podíváte na kumulované výsledky, je tam v rezervě 110 milionů. A pokud komise rozhodne, že navýší platby, tak nejde o rozdíly za jeden rok, ale dívá se na to, jak se to kumuluje letos. A na začátku finančních výhledů 2007 až 2013 byly ty platby mnohem nižší než závazky. Ale za rok 2011 až des, a za 2010 u Fondu pro regionální rozvoj jsme měli závazky 23,6 miliardy místo 22,7, jako letos. Takže je to asi o miliardu víc. A platby byly o 4 miliardy víc, takže platby se to snaží dohnat. 18 a ne 14. To je ta část konvergence u regionálních fondů. Pokud jde o regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanost, tam je situace trošku jiná. A tam se plánuje vyplatit jenom o miliardu víc. V tom je rozdíl. Když se někdo podívá na rozpočet, uvidí, že u cíle 1 a u cíle 2 to vypadá dost jinak. Není úplně jasné, když se podíváte na míru absorpce, není jasné, proč je míra absorpce o 2% méně u cíle 2. Protože víte, že země, které pracují s cílem 2, jsou na tom lépe, pokročili dál, ale mají menší míru absorpce. Pokud je o pilotní projekty, o kterých mluvil pan Curian, ano, to je pravda. Máme hodně pilotních projektů post memoriam, pokud je o regionální politiku, integraci Rómů, Erasmus, volené místní zástupce, posílení místní a regionální spolupráce podporou regionální politiky EU a také řádná reakce na podporu lepšího prostředí pro mikroúvěry v Evropě. Tam už není dál víc nějakých pevných částek, je to post memoriam. Takže se zdá, že kdyby se ty projekty měly prodloužit, tak potřebujeme materiály, dokumenty, aby se to dalo udělat. Pokud je o fond soudržnosti, musím říct, že rozdíl mezi závazky z roku 2011 a z roku 2010 jsou méně než miliarda. To je něco jiného než u regionálních fondů. U fondu soudržnosti je to 11,07 miliard jako závazky a letos to bylo 10,185. V platbách tam jsou větší rozdíly. Něco méně než 2 miliardy. Takže se plánuje vyplatit 6,2 v roce 2011 v porovnání se 4,3 letos. Takže to vypadá, že se to snažíme dohnat u těch plateb, protože ty byly na začátku finančních vyhlídek hodně, hodně nízké. A hodně obecně musím říct, že pokud se bude bojovat o peníze, když se podíváte na tu celkovou regionální politiku, v komisi šlo o programování číslo 13, uvidíme, že Obecně řečeno u hrubých plateb na regionální politiku za rok 2011 až 10 to bude 18,1%. To je opravdu hodně. Když se podíváte na ostatní politiky, takové číslo tam nenajdete. To jsou drobné politiky. Třeba trh 27%, ale to je méně peněz. Takže je to 5 miliard, co se týče plateb celkově. A když říkáme, že nemáme dost peněz, tak to není spravedlivé. Já vám můžu klidně vysvětlit, že je spousta politik, které jsou v mínusu. Ale pokud je o závazky, tam je situace trošku jiná, když se podíváte na závazky. To je jenom 3,8 jako hrubá částka. Těch 3,8 to je jistě docela málo. A úplně na závěr bych rád, kdybyste si zapamatovali jedno číslo. Když si sezbíráte všechny změny z rok 2007 až 2011, plus a minus za každý rok platby. Plus nebo minus. Nebo závazky plus a minus. A když to kumulujete, dostanete se k tomuto číslu. Vzali jste si rok 2007, kolik jsme zaplatili v regionech a teď kolik plánujeme vyplatit v roce 2011. A tam jsou dvě čísla. U závazků zavazujeme se zaplatit v roce 2011 víc 5,4 miliardy o 5,4 miliardy než v roce 2007. To jsou závazky. To je víc než 15 navíc. A u plateb, když se podíváte na situaci v oblasti plateb, tam je to ještě větší. V roce 2011 zaplatíme o 27,10% víc než v roce 2007. To je snadno pochopitelné. 7 miliard víc, protože fondy soudržnosti dohánějí situaci. Nicméně je to dvakrát horší než v roce 2000 až 2006. A to je hlavní úkol tohoto výboru. Vyjasnit, proč máme země, a když se podíváte na tu tabulku, kterou se vám dal, uvidíte to tam, proč zaostávají třikrát, čtyřikrát. Celkově z toho nemůžeme vinit komisi, nemůžeme jim říct, že nenaplánovali peníze. Ne je celá řada dalších politik, kde jsou čísla červená, kde v roce 2011 budou platby ještě nižší než v roce 2010. Ale když se podíváte na ten rozdíl, na rozdíl v implementaci u těchto prostředků v jednotlivých zemích, není to moc dobré. Děkuji. Děkuji, Lambert van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní předsedkyně pokaždé při přípravě rozpočtu eh, postupujeme obdobně. To znamená, že velmi pozorně sledujeme to, co by mělo správně probíhat v diskusi s radou. A další důležitá věc je, že se změnily vlastně ty mechanismy, v rámci kterých se pohybujeme. Ale mohu říct si hned z počátku, že souhlasím s tím, co teď zaznělo. Když si vzpomenete na jednu z nedávnou zprávu zpracovanou před dvěma měsíci, o které se jednalo ve výboru pro rozpočet, tak vidíme, že politika soudržnosti se podstatně zlepšila že to byl velmi důležitý moment, že je to velmi pozitivní a že musíme z toho být. Nesmíme ty věci příliš komplikovat. A vzhledem k tomu, že máme jen velmi málo času, chtěl bych tady jednu věc objasnit. Je to možná detail, ale připadá mi důležitý. Je mi moc líto, že náš výbor, náš výbor Regi, nezohlednil různé body, které jsou obsaženy v té nové politice, že se tam nezdůraznilo to, co se teď tedy objevilo jako novinky. A jak se to tedy projevuje v konkrétní politice? Proč jsme si to ne- pravidelně nedělali? Proč na to nemáme nějaký plán? Teď to řeší výbor pro rozpočet a my teď vedeme diskusi, kterou jsme nevedli dříve. Nechápu, proč to přišlo na pořad jednání až tak pozdě. To je škoda. Čili to je tedy formální věc. Ale teď pokud je o podstatu věci. My jsme měli tři projekty. A když se podívám na ten všeobecný projekt, vidím Erasmus, o kterém jsme jednali, ale který už se v textu vůbec neobjevuje. Pokud chci nějaké informace, tak co udělám? My, jakožto EPP, máme před očima určitý projekt, který se týká životního prostředí ve městech a na venkově. Čili to v podstatě nejsou dva vlaky, které by jeli souběžně, ale jsou to dvě věci, které se opravdu od sebe liší. Myslím si, že je to zajímavý návrh podívat se na to, jak můžeme vést tuto politiku, ale všechno se to prostě dělá trošičku eh, z jedné vody šup na plot. A mně se zdá, že jsme nechali v podstatě opravdu projít některé lhuty. ví to Eh, tady řada kolegů, kteří by chtěli učinit návrhy v tomto smyslu a myslím, že musíme přemýšlet o tom, jak budeme postupovat. Mohlo by se stát, že každá skupina si udělá své návrhy na téma, co by se mělo probírat ve výboru a potom bychom si měli tedy udělat seznam a dohodnout se na tom, co je zajímavé, co bychom měli tedy projednávat a co ne. Já jsem připomněl tedy skutečně tu otázku venkovského rozvoje, to je velmi důležitá věc. Já jenom velice stručně eh, vysvětlím, eh, vysvětlím tu otázku, o které hovořil Lambert. Myslím si, že posledně nebo předposledně eh, jsme na výboru hovořili o příslušném postupu. My jsme udělali nějaké přípravné práce, protože jsme vyzvali komisi, aby předložila zprávu k eh, stavu stávajících projektů. Probrali jsme to na výboru a teď eh, nové předpisy eh, vytvořily neformální příležitost, kdy politické frakce mohou předložit neformálně názory ještě předtím, než Evropská komise začne posuzovat proveditelnost a Eh, formální postup eh, prostřednictvím rozpočtu zahájíme až po konce léta. Pokud vím, tak eh, teď ta lhůta byla prodloužena na 21. června? Ano, měl byste to vysvětlit, prosím. Nevím, jak to tady funguje tohle. Výbor pro rozpočet měl lhůtu pro podání eh, podkladu od jednotlivých výborů 4. června, tak aby oni mohli eh, vyslat eh, své sdělení 7. na komisi. My jsme dostali posledně pět pilotních projektů od jednotlivých frakcí a sekretariátem jsme je poslali rozpočtovému výboru. Všechny je tedy jenom předběžná věc, jak říkal pan Sorian. Komise jsme chtěli říci, to jsou to určité náměty, eh, zamýšlejte se nad tím, jestli jsou skutečnitelné. Naprostá lhouta pro pilotní projekty a jakékoliv pozměňovací návrhy bude pravděpodobně někdy v eh, srpnu. Ale pokud hovoříme o našem stanovisku, nebo budeme ho projednávat na eh, červencovém zasedání, tak kdybychom dostali něco eh, do sekretariátu do 21. června, tak bychom to mohli nechat eh, zpracovat a probrat v červenci. Tolik tedy k té lhůtě 21. června. To znamená, že všichni pořád můžou podávat pilotní projekty, všechny frakce. My jsme to už udělali, dostali jsme to od liberálů, EPP, dva od eh, zelených, zatím nic od eh, socialistů. Ale pořád ještě je čas na toto podat. Není problém. To znamená, že eh, ten výbor to musí závěrečným způsobem posoudit. A my jsme probírali s komisí průběh stávajících projektů. A teď eh, se tedy jedná ve frakcích a my se ještě k té otázce vrátíme a eh, jako Regi eh, si rozhodneme o svých prioritách. Takže pokud já vím, tak tohle to bychom měli dělat a není Konstant Krell. Děkuji, paní předsedkyně. Já mnohokrát děkuji panu zpravodaji a doufám, že jak u eh, těch závazků, tak u plateb budeme mít eh, na rok 2012 dost peněz. Neměli bychom se nechat eh, odradit těmi odlivy, které teď jsou, protože si myslím, že po ukončení posledního období roku 2006 už se také pracovalo s těmi různými podpůrnými prostředky a komise, eh, zejména v nových členských eh, státech, eh, kde jsou ještě částečně těžkosti, nakonec přesto dojde k možnostem podpory, tak aby se tam opravdu použily ty prostředky pro soudržnost. Spravodaj na naší frakce hovořil o způsobu, nebo snaží se o to, o co um, my se snažíme léta, a sice o přenášení nevyužitých prostředků. Rada byla vždycky brzdou a kdybych byla ministrní financí, tak bych možná udělala uh, to samé. Chtěla bych ty peníze zpátky, ale já jsem v parlamentu a my tady máme jiné zájmy. Takže naše frakce má ten velký eh, zájem, aby to znovu eh, proběhlo eh, v rámci politiky soudržnosti a dalo se to k dispozici, jako vždycky. U pilotních projektů už dlouho léta, teď už jenom místo předsedkyně, ale vždycky jsem byla v rozpočtovém výboru a my jsme eh, tento eh, rok nepodali žádný pilotní projekt. Myslím si, že i jako výbor bychom si znovu měli sednout a popřemýšlet o tom, jestli opravdu eh, chceme mít pět pilotních projektů jako regionální výbor. Znáte celé to rozpočtové řízení. A teď se to asi podstatně nezmění. U pilotních projektů, kde jde o relativně málo peněz celkově, ale eh, pravděpodobně budeme debatovat hodiny a hodiny o tom, eh, kterému eh, projektu to nakonec přiklepneme. Já si myslím, že bychom prostě měli kritičtěji posuzovat, jestli je opravdu nezbytné mít pět pilotních projektů, z nichž docela jistě všechny rozpočtový výbor nepodpoří. Posledně jsme se bavili o fungování Erasmu, o podpoře Romů a Sintiů a opravdu eh, my si musíme rozmyslet, eh, nač napřít eh, snahy do budoucna. Potom ta budoucí marže, o které hovořil pan zpravodaj. Já si myslím, že to je pochopitelné, protože protože už tady existuje určit, už tady existují předem dané účely. A já si myslím, že to v zásadě nemůžeme měřit. Už je to předem stanovené, takhle jsem to chtěla říct. A teď eh, si najednou eh, můžeme začít rozmýšlet o nějaké větší flexibilitě, ale možná, že v budoucích krizových situacích bychom mohli chtít eh, mít možnost reagovat rychleji, ale ve stávající rozpočtové debatě už tohle asi roli hrát nebude. Každopádně eh, za naši frakci podporuji pana zpravodaje a doufám, eh, že eh, celkově dostaneme velkou podporu v rozpočtovém výboru. Děkuji Konstanci a, Konstanc a teď říkám Maner. Já se docela jistě mohu shodnout s předchozími eh, řečníky a zaměřím se na konkrétní eh, otázku. Nemáme totiž eh, mnoho času. Chtěla bych hovořit o mikroregionech a jejich financování. Budeme projednávat strategii pro Balské moře a když jsme zpracovávali ty, tu strategii, tak a procházeli jsme pozdělací návrhy například AFETu, tak jsme dostali velice silné návrhy pro vlastní rozpočtovou linii pro Baltské moře. A přesunulo se to eh, z hlavy 4 na 1b, to znamená tam, kde se eh, financuje politika soudržnosti. Já si myslím, že i tady jako výbor bychom měli důkladně debatovat o tom, co to znamená, když eh, začneme financovat makroregiony s jejich eh, roz, zvláštními eh, rozpočtovými položkami. Co to bude znamenat v praxi obecně pro politiku soudržnosti? Jako výbor my jsme tohle zatím eh, neprojednávali, ale já jako náhradnice v rozpočtovém výboru vím, že existuje velký tlak na tuto variantu, takže musíme tady být velice mm, opatrní aby vás ta rozhodnutí potom nepřekvapila, hm, i když jsme eh, rozpočtový, eh, i když jsme odpovědný výbor. Prosím, Sofia von Koenig. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Děkuji za velmi kvalitní práci, kterou jste odvedl, pane zpravodaji. Hovoříme o politice soudržnosti a vidíme, do jaké míry je v podstatě ta míra spotřeby prostředků nedostatečná. Já bych měla pocit, že ta politika soudržnosti že není dostatečně pružná. A chtěla bych to doložit. Současná politika soudržnosti začala v roce 2007, 1. ledna byla prováděna a jednotlivé hlavní směry, o těch bylo rozhodnuto v roce 2005 za hospodářské situace, která vypadala úplně jinak než ta dnešní hospodářská krize, která nás dnes postihla, v té době byla nepředstavitelná v roce 2005, když politika soudržnosti a ty hlavní směry byly eh, projednány. A v každém případě jsme si to nedokázali představit, že by mohla nastat takováto eh, krize tak hluboká, kterou dnes tedy procházejí státy, ale také podniky. A já se domnívám, že co je charakteristické pro tuto politiku soudržnosti je to, že jí chybí pružnost a že není schopná reagovat na konkrétní situaci. Podle mne je to jeden z důvodů, proč ta spotřeba prostředků je tak nízká. A domnívám se, že je důvod k zákonitým obavám, že budeme mít problém s tím opravdu dohnat to spoždění v té lhutě, kterou ještě máme před sebou. Proto souhlasím s tím, co tady zaznělo od paní kolegyně Krel, že členské státy by si měly uchovat ty částky, které ještě některé regiony nespotřebovaly. To znamená, že region, který by nebyl schopen využít celého množství prostředků, které jsou, jí přiděle, které jsou mu přiděleny, by měly být schopny přesunout ty prostředky na region, který by byl schopen s nimi lépe naložit. A ještě poslední věc. Pokud je o Erasmus pro místní volené zástupce, to mi připadá jako zcela zásadní věc. Myslím si, že by to bylo něco, co by umožnilo místním voleným zástupcům, místním aktérům, aby si vyměňovali zkušenosti, aby byli stále tedy výkonnější, pokud jde o politiku soudržnosti, která skutečně podle mne tedy je tím konkrétním výrazem Evropy na našich územích. Děkuji, Laslo. Budete chtít ještě minutku? Tak eh, za prvé bych rád poděkoval eh, za všechny příspěvky kolegům. Já se pokusím všechno eh, začlenit eh, do toho závěrečného návrhu. Vzhledem k omezenému času teď zareaguji jenom eh, velice stručně na některé věci. Hlavním cílem naším je v zásadě bránit stanovisko komise. Komise eh, se opravdu maximálně snažila eh, chránit eh, regionální politiku a jestli dojde k nějakému boji, tak to bude mezi radou a námi, co by těmi, kdo podporuje komisi. Čili takový ten, to budou takové ty staré tanečky s novým obsahem, abych tak řekl. Potom dále. Vidím, že už tady nemáme kolegyni tak trochu nesouhlasím eh, s pozicí eh, socialistů. V této fázi je dobré tam mít dobrý seznam. A pokud dlouhý seznam eh, podpoří nějaký specializovaný výbor, jako je ten výbor náš, tak ta první součást bude silnější při závěrečném rozhodování. O tuhle psychologii jde. na rozpočtovém výboru i při vyjednávání se spravodajem. Pokud jde o konkrétní pilotní projekty, tak Erasmus je opravdu pěkná myšlenka, velice vítaný ze strany parlamentu, ale ne komise. Komise pořád ještě eh, slibuje, že něco vyhodnotí, začnám studie a tak dále. Čili já si nemyslím, že bychom v této oblasti eh, byli eh, úspěšní, že bychom uspěli. Nemyslím si to. Romové jsou důležití. Tam, bychom, eh, tam bych ještě rád další informace o tom, jak to funguje. A pokud jde o ty mikroúvěry, pilotní projekty, tak já si myslím, že bychom měli pečlivě analyzovat to, eh, vazbu tohoto eh, projektu k novému nástroji mikrofinančnímu, který začal letos. A já mám ten dojem, že to je tak trochu nadbytečné. Nejsem si jistý zatím, protože máme eh, silnější nástroje. A sice právě to mikrofinancování. Ty lhuty jsou uh, zcela jasné, děkuji za vysvětlení. Uh, takže už jenom stručně k Lisabonské smlouvě ale já jsem slíbil během té prezentace, že se o tom zmíním, ale nakonec jsem to vynechal. Několikrát zde bylo řečeno, že vzhledem k uh, Lisabonské smlouvě se rozpočtová pravomoc Evropského parlamentu zásadně zvýšila. No tak takhle to vypadá na povrchu. Ve skutečnosti naše pravomoc je, eh, naše síla je nižší než dříve. Proč? protože ten celý systém je vystavěn tak, že jednotlivé instituce budou souhlasit. A existuje jenom jedna situace, kdy parlament může rozhodnout eh, sám o sobě. Když dojde k eh, dohodě ve smírčím řízení a rada hlasovala, hlasuje potom proti, tak potom my můžeme hlasovat, jak chceme. Je ovšem realistické, že by předsednictví eh, vyjednávalo eh, s námi a potom půjdou do jiné místnosti a budou hlasovat proti. No tak to je nerealistické. Takže eh, musíme být mnohem lépe připraveni na ta vyjednávání, která budou mnohem těžší. Musíme mít dobré dohody a musíme mít nějaké silné, nepřekročitelné hranice. To, v tom spočívá tajemství té nové situace. Protože eh, pokud řekneme ne, tak eh, se celý ten balík vrátí zpátky do rukou komise. A tam by měla předložit nový návrh. A, a eh, bude fungovat část minulého rozpočtu. Pokud oni půjdou do té jedné dvanáctiny, tak my nebudeme chtít souhlasit. Ale předsednictví v zásadě vždycky chce aby eh, se splnil rozpočet, takže tohle bude taková zbraň. Dokážete si představit, že to asi není tak silné jako v minulosti, protože v minulosti jsme alespoň měli dohodu, že tohle je úroveň plateb a pod ní už jsme si mohli rozhodovat eh, v každé eh, lince o, sami o sobě u takzvaných nepovinných výdajů. Teď už to tak není, už není druhé čtení a to druhé čtení už bude jenom jedno hlasování. Berte, neverte. Takže děkuji vám. Eh, děkuji vám za vaše návrhy a já se hm, budu maximálně snažit. Děkuji vám, Láslo. A kolegové, ještě bych vám připomněla, že u toho pilotního projektu, že pokud jsou tady stále politické frakce, eh, které by eh, chtěly něco prezentovat, tak by to měly udělat v červnu budeme mít eh, čas eh, ještě eh, předložit nějaké priority k rozpočtu a pravděpodobně na konci srpna, začátku září, ale tu debatu o prioritách bychom ještě mohli vést v červenci. A teď se dostáváme k poslednímu bodu na našem programu, a sice debata s odborníky, kteří sem přišli. Máme tady profesora Johna Bachtlera z Univerzity ve Stresklajdu, Jean Šaneka, který je bývalý generální eh, ředitel pro regionální politiku Evropské komise. Pak je tady eh, Jean-Marie Rousseau, který je bývalý národní expert, který eh, je dnes, který se dnes zabývá teritoriální eh, inteligencí a inovací. A pak je tady Jazek Šlachta, profesor na Vysoké škole ekonomické. A já vás vyzvu, mm, abyste nám eh, v pořadí, v jakém se rozhodnete, eh, dali zprávu o tom, co si myslíte, že je velice důležité. Vy jste si dnes vyslechli naši debatu, takže co si myslíte, že je důležité při budoucím rozhodování o politice do roku 2013 a pak si s vámi můžeme vyměnit názory. Takže možná, že uh, profesor Bachtler, že bychom to udělali uh, abecedně, prosím. Morning, um, and thank you, chair. Dobré dopoledne, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem John Bachtler a jsem eh, z European Policy Research Center na Univerzitě Westerskleidu v Glasgow. Dostal jsem asi pět minut na vystoupení, takže se stručně zaměřím na to, kde si myslím, že hm, nad tím, eh, kam se bude ubírat do budoucnosti eh, politika soudržnosti a jak se jí daří. Jsme docela jistě svědky rostoucí intenzity debaty a ukazuje se a teď eh, se dostávají na světlo eh, některé eh, základní věci ohledně budoucnosti té politiky. Za prvé tady máme určité, určitý společný základ, na kterém se všichni shodnou. Za prvé, ta politika by měla být soustřednější, měla by se soustředit na omezený počet priorit. Nejčastěji jsou zmiňovány výzkum a vývoj, nízkouhlíková ekonomika a zlepšení lidského kapitálu. Druhá oblast je potřeba eh, lepší a viditelnější eh, mm, výkonnosti. Často se tady eh, podmiňuje, hovoří o větší podmíněnosti výnosů, pardon, výdajů a o více indikátorech a tak podobně. Dále se eh, hovoří o strategičtější soudržnosti na evropské úrovni mezi jednotlivými eh, koncepčními oblastmi, tedy na jedné straně mezi strukturální politikou a eh, na druhé straně dalšími oblastmi evropské politiky. Za čtvrté, je tady potřeba racionalizovat požadavky na řízení a kontrolu. Tím se nemá oslabit přísnost pravidel, ale má se zracionalizovat jejich uplatňování v praxi. Za čtvrté, je tady zřejmě potřeba eh, více eh, zjednodušit eh, administrativu, ovšem myslím, že to už se objevuje v každé debatě o reformách v posledních 20 letech. A potom je tady poslední věc, a sice větší důraz na územní spolupráci. Jsme ovšem také svědky určitých důležitých rozdílů v té debatě. První eh, značný rozdíl, které z debaty vyplývá, eh, je eh, role politiky a její působnost územní. Za prvé, měla by být celoevropská, nebo by se zaměřila na, zaměřit jenom na chudé? Měla by to být silná koncepční oblast sama o sobě, nebo by to měla být sekundární, doplňující v oblast, která bude tedy přináležet k něčemu jinému? Dále jsou zde rozdíly mezi eh, vztahy nebo ve vztazích mezi různými strukturálními politikami, například mezi Evropským eh, fondem pro regionální rozvoj a Evropským sociálním fondem a mezi strukturální fondy jako celkem a politikou rozvoje venkova. Jsme také svědky eh, nározových rozdílů ohledně více víceúrovňového řízení. Jsou to otázky jako přístup k eh, naplňování politiky, jestli by měl být centralizovaný nebo regionalizovaný. Po těchto obecných eh, poznámkách bych se zaměřil na konkrétní oblast, eh, ve které panuje schoda. A sice potřeba lepší a viditelnější, lepších a viditelnějších výkonů. Myslím si, že nedávna, nedávné hodnocení provedené komisí a zejména generálním ředitelství eh, pro eh, regiony, eh, je značným krokem vpřed a už jste o tom asi slyšeli něco včera, pokud vím. Ovšem došlo i k značné změně v té kultuře hodnocení, jejich, jimi jsme byli svědky, alespoň v některých, v některých členských státech. Myslím si, že z těch různých hodnocení vyplývá, že politika soudržnosti má významný dopad, alespoň podle některých eh, metodik, podle některých modelů, eh, přispívá k růstu HDP. Máme také eh, značné důkazy ohledně dopadu na zaměstnanost, zejména pokud je o podporu podniků. Také vidíme značný příspěvek k vyrovnávání regionálních deficitů a máme také posílené doklady o e, přínosech regionální politiky. A potom je tady určitý administrativní přeliv této politiky do e, domácí, do domácí hodin, do domácí politiky. Ovšem e, z těch podkladů, které máme, jsou také zřejmé nerovnoměrnosti mezi výkonností regionu. To asi vás nepřekvapí, to byste možná očekávali. Ovšem, eh, myslím si, že jde tady především o eh, trvalé institucionální problémy, které zásadně ovlivňují výkonnost eh, politiky. Snižují ji. Jsme například svědky nedostatečného analytického základu pro tvorbu programu a zásahů těch intervencí. Jsme svědky nedostatečné strategické soudržnosti mezi těmi jednotlivými cíly. Rozhodně nám mm, chybí integrovaný přístup. Neexistuje e, dostatečná koordinace mezi jednotlivými odbory nebo minister, nebo mm, úřady, orgány, které e, koordinují tu politiku. A navzdory velkým snahám je tady neschopnost e, monitorovacích systémů včas poskytovat užitečné informace. A i když eh, se tady hodně rozšířila kultura hodnocení, tak pořád ty eh, výsledky jsou hodně odlišné nebo rozličné. Ovšem tyto poznámky zatím neplatí úplně všude. Jsou důležité příklady, kdy eh, se něco dělá dobře v každém z těchto ohledů. Otázkou je proč. Proč jsou tady ta trvalá institucionální omezení? z nichž některá vyšla ehm, najevo v předchozí institucionální reformě a potom eh, někdy eh, až v polovině 90. let. Musíme se jimi zabývat i v rámci stávající debaty. Musíme se znovu podívat na eh, systém sdíleného managementu, na systém víceúrovňového řízení. To je samozřejmě částečně zdrojem síly, ale také zdrojem, je to takové slabé míslo, místo. Ten eh, systém byl dobře popsán v Barkově zprávě. A jednou z charakteristik eh, takového eh, systému víceúrovňového řízení je to, že systém zajistí, aby se peníze vynakládaly efektivně a řádně a k tomu se ještě v mnoha ohledech můžeme vrátit. Potom druhá věc je strategická a soudržnost těch eh, vstupů nebo zásahu. Už jsem hovořil o těch eh, problémech na evropské úrovni, ale myslím si, že je to i velký problém pro členské státy. V řadě eh, případů nedost, není dostatečně skoordinované eh, to, jak se ty zásahy provádějí. Vypadá to pěkně ve strategických dokumentech, ale ne potom už v praxi. Za třetí, myslím si, že je tady velký problém s institucionální eh, kapacitou. To bylo už eh, pravděpodobně zohledněno v těch stávajících přehodnoceních systému. Vypadá to, že peníze eh, se správně vynakládají, svým způsobem správně se zúčtovávají, ale to eh, není strategicky integrovaný eh, soustavný přístup. Myslím si, že tady máme důležité kapacitní problémy a problémy v řízení. A jako poslední bych poukázal na omezenou odpovědnost, která je v té politice. Za prvé je to na úrovni programu. Málo se vážně debatuje eh, o tom, proč se nedosahuje určitých cílů. A potom je to také na evropské úrovni. Eh, pamatujte na doporučení z Barkovy zprávy, kde se hovořilo o určitém fóru na vyšší úrovni, kde by se eh, probíraly alespoň výsledky té politiky a zajišťovala se určitá odpovědnost za jejich nedosažení. Děkuji vám. Who's next? Kdo je další? Jean-Jacques? Jean-Charles, pardon. Eh, Dobrý den, paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Jenom velmi stručně, myslím si, že pro to budoucí období ta ústřední otázka a už se tedy vede diskuse i v komisi, i mezi členskými státy, i zde v parlamentu, je to zda politika soudržnosti ještě stále aktuální. Ve vztahu k té ústřední otázce právě její přidané hodnoty. Čili je tady otázka relevance té přidané hodnoty. Jaké jsou vlastně podmínky, za jakých existuje? To je opravdu věčná debata týkající se politiky soudržnosti. Myslím si, že je třeba připomenout, aby skutečně zde nevznikla nějaká nejednoznačnost, že politika soudržnosti měla strukturální ráz, tedy dlouhodobý. Za druhé, že to není politika, která by byla vázána na konkrétní historickou eh, ekonomickou situaci a také to není politika příjmová. Eh, to všechno nemá politika soudržnosti dělat je to samozřejmě jaksi na členských státech, aby zajišťovali zapojování do společnosti. To nemá politika soudružnosti plnit za ně. Pokud jde o další bod, druhý bod, chtěl bych zdůraznit, že, a v Regi to víte velmi dobře, že za 20 let ta politika prošla dvěma zcela odlišnými vývoji. Jednak stále rostoucí subsidiarita pokud jde o programování a výběr projektů ze strany členských států a regionu a na druhé straně zvyšování procesu kontroly, rozpočtu a auditu, kde v podstatě z důvodů, které jsou vázány na smlouvu, má komise zcela určující úlohu, pokud jde o výkon těch finančních pravomocí v souvislosti tedy s předpisy, které byly stanoveny na základě tedy tohoto velmi rychlého připomenutí určitých faktů, myslím, že se můžeme pokusit v té krátké lhutě, kterou jste nám vymizela, paní předsedkyně, si položit tři otázky. Za prvé, je regionální úroveň stále relevantní, pokud jde o politiku soudružnosti a zde víme, že se v současné době tedy vede politická diskuse. Dále, pokud je o politiku soudržnosti, je tato politika stále určena na to, aby snižovala eh, rozdíly, rozpory. A za třetí otázka, kterou vznesl pan Bachler, zda tedy eh, máme, a jak máme pracovat s otázkou governance zprávy pro tedy zase tu přidanou hodnotu. K těmto třem bodům. Za prvé, pokud jde o relevanci regionálního eh, regionálního útvaru, regionální složky a ve vztahu tedy k tomu odvětvovému přístupu. A vidíme, že zde se vede politická diskuse. Dvě věci můžeme konstatovat velmi rychle, protože je třeba si připomenout, o čem jde vlastně řeč. Unie má 27 členských států a dnes vychází z toho, že většina, to znamená 55 regionů, z těch 271 regionu má tedy nižší HDP eh, 55 To znamená, že rozdíl, pokud jde o rozvoj a pokud jde o konkurenceschopnost, ať už jde tedy o ty, které jsou pod 75 nebo těmi, které jsou mezi 75 a 100. To znamená, že jsou tedy všechny v nesnázích a že celé území Evropské unie je z velké části v situaci právě stížené konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. Za další pro ty regiony, které jsou lehce pod tedy tím průměrem společenství 104 regionů. To znamená více jak třetina jsou tedy v té hranici 100 až 150 A potom tedy ty skutečně konkurenceschopné regiony, a které mají tedy srovnatelné požadavky jako je třeba se zeměmi, jako je Japonsko nebo Spojené státy, jsou skutečně jenom ve velmi malém počtu, je jich jenom 15. Čili to je skutečný obrázek, jak vypadá tedy debata o politice soudržnosti a rozdílech mezi regiony, nejenom tedy proto, abychom v souvislosti se smlouvou nastolili určitou vyváženost mezi teritorii, mezi územími, ale abychom také mohli čelit globalizaci. Druhá věc jak vypadá situace z hlediska rozdílů rozvoje mezi Unií ve srovnání s velkými konkurenty od 1 do 8 je ten rozdíl v Evropě, v Japonsku 1 až 2 a v, ve Spojených státech 1 až 2,5, čili v podstatě v současné době hovoříme o odvětvových politikách, které jsou skutečně jaksi velmi důležité. Vytvořit tedy ty póly excelence, ale to jde proti tomu, co v podstatě nám navrhuje strategie 2020. Druhý bod funkce politiky soudržnosti zda tedy pořád má vést ke snižování rozdílů. Lisabonská smlouva potvrdila v článku 174, že snižování rozdílů je tedy skutečně proto, aby se dala určitá priorita venkovským oblastem, oblastem, které procházejí restrukturalizací a tak dále, že to je skutečně poslání této politiky. Lisabonská smlouva byla schválena před nedávnou dobou. Zdůrazňuje se také skutečnost, že je třeba v tom regionálním kontextu přihlížet k regionálním specifikům. To znamená třeba městské oblasti, venkovské oblasti a tak dále. A lépe tedy v podstatě definovat ten eh, rozdíl, který může existovat. Vidíme, že u tohoto bodu jsou dvě politické alternativy. Za prvé, jedna spočívá v tom, že tedy prioritou by byla odvětvová politika se dvěma dopady, které budou zcela nevyhnutelné. Za prvé, výlučné posílení těch hospodářských sektorů, které jsou nejvíce na výši a zvyšování ještě rozdílu mezi regiony. To je tedy zcela zásadní bod. A druhá alternativa, o které se jedná, soustředit tu politiku soudržnosti na státní a nikoli tedy na regionální úroveň. Jaký by to mělo dopad? Já jsem slyšel před chviličkou něco o tom, zda je HDP relevantní nebo ne, ale HDP na regionální úrovni se bude posouvat, čili se podstatně zníží finanční prostředky. Je to něco, co si můžeme přát? A také by to znamenalo, že schopnost regionu být skutečně partnery eh, budování Evropy, zejména v rámci strategie 2020, by v podstatě úplně zmizela. Je to také něco, co si můžeme přát. Proto ta současná architektura této politiky kolem tří rámcových cílů představuje nějaký problém a pro koho, pokud ano je jisté, že je problematická pro členské státy nebo pro ty, kdo se domnívají, že znovu znárodnění by bylo určitým řešením na základě otevřené koordinační metody a bez evropského rozpočtu. Pro tyto členské státy nebo pro takovýto přístup je to řešení jednoduché. To znamená, politika soudržnosti zmizí s tím, že se bude říkat, že v podstatě je to tedy evropský jaksi krok, evropská akce, ovšem bez eh, zásahu Evropy. Pak je tady druhá věc, a to znamená tedy vytváření těch polů excelence, konkurenceschopnosti, že ti ostatní vlastně díky trhu se dorovnají. Víme velmi dobře, že toto řešení vede k tomu, že se ještě posilují rozdíly, už by to nebylo jedna ku osmi, ale bylo by to ještě mnohem vyšší číslo. Čili ve vztahu k našim velkým konkurentům, jako jsou Spojené státy, by to znamenalo, že bychom se dostali na stále tedy horší pozici. A třetí řešení, o kterém se jedná, to je tedy politika soudržnosti věnovaná pouze tedy státní úrovni a nikoli regionální protože politická diskuse se vede tedy u strategických jaksi eh, voleb a to by tedy znamenalo, že by vypadlo tedy to, co se týká partnerství, regionálního programování a tím pádem právě také i specifického financování. Čili to zaměření, které bychom měli volit, je, že bychom pokračovali v budování toho, co už máme, ale že bychom přemýšleli o tom, jak lépe vymezit ty regionální potřeby. Samozřejmě prioritou musí zůstat tedy ty regiony, které jsou jaksi ve spožděném vývoji, finanční priorita, priorita tedy pro konkrétní akce. A potom také to, čemu se dnes říká Eh, regiony, které mají v podstatě regionální konkurenceschopnost i v oblasti zaměstnanosti, ale kde to v podstatě máme tedy na té evropské šachovnici? To jsou lidé, kteří jsou tedy z hlediska globalizace ve velmi stíženém postavení, čili zásah Evropy pro takovéto regiony nemá přidanou hodnotu a přitom víme, že veřejné investice regionální i státní se snižují podstatným způsobem je tedy řešením ještě snížit nebo ještě omezit tedy i e, vystoupení Evropy na tomto poli? Je jisté, že tedy diskuse o nějakém takovém tom přechodném období pro ty, které jsou v podstatě daleko e, a které tedy by měly vystoupit z toho rámce, to je velmi složitá věc, protože pochopitelně určitá finanční potřeba zde bude existovat zejména v souvislosti s tím, co tady zaznělo už několikrát v předcházejících diskusích. Je jisté, že důsledky hospodářské krize se projeví za současné situace těžko víme, jak budeme muset reagovat, do jaké míry a víme, že v letech 2011 až 2012 se skutečně projeví v plném rozsahu e, právě dopad hospodářské krize, zejména v oblasti nezaměstnanosti, čili otázka do roku 2014 bude znít, zda budeme tedy v podstatě kromě nějakého toho rychlého zásahu být schopni mít také nějaký mechanismus, který pomůže, protože tyto regiony budou v daleko větším, v daleko hůře tedy nastaveném postavení než doposud. Pak je tady otázka současného tedy systému v souvislosti s definováním těch potřeb pro každý region. To znamená, že z hlediska zohledňování potřeb, pokud jde třeba o městské prostředí, jednak velké tedy městské celky, které schromažďují eh, na svých územích i velké oblasti, kde se právě soustředuje mm, populace vyloučena. Dále je tady otázka tedy těch středních, středně velkých měst, jak tedy z hlediska restrukturalizace na venkově, tak tedy v průmyslové oblasti. A za třetí je tady tedy součinnost mezi regiony. Tady si myslím, že ta otázka územní soudržnosti potřebuje opravdu velké posílení, ale v rámci tedy té celkové politiky soudržnosti a nikoli tedy v nějaké opozici. Třetí otázka, a tím bych uzavřel, paní předsedkyně. Třetí otázka se týká governance, zprávy tedy ve vztahu k politice soudržnosti. Řekl bych, že je to skutečně nesmírně důležitý bod. A je to zde tedy věc velmi citlivá, ještě složitější, než tomu bylo dříve. Nechci samozřejmě zde eh, hovořit eh, v nějakých kliše. Myslím si, že pokud jde o podstatu věcí, zásadní věcí pro politiku soudržnosti a její zprávu je to, zda ta otázka subsidiarity, tak jak tedy byla postavena, je skutečně postavena realisticky a uspokojivě. Má odpověď zní, že ne, že otázka subsidiarity, programování, volby a priorit, volba spolufinancování, to je všech. A potom tedy i diskuse o výsledcích. O těch se doposud v podstatě příliš jaksi nediskutovalo, protože se říkalo, že komise udělá tu práci za nás a ona si musí poradit s radou a parlamentem. Myslím si, že je třeba skutečně jaksi eh, na solidní bázi diskutovat o cílech, které si máme zvolit ve vztahu k těm eh, jednotlivým potřebám. Ta diagnoza není správná, jak to tady říkal pan Bachtler. A proto tedy vždycky ty cíle neodpovídají té diagnoze a až do posud je třeba říci, že naše členské státy a musíme být poctiví, se naše regiony a státy nechtěly skutečně zapojit do diskuse o výsledcích. Čili myslím si, že ústřední otázka, pokud jde o zprávu, tam vstupuje několik bodů, které by si zasloužily hlubší prostudování a z politického hlediska tady je otázka podmíněnosti. Já myslím, že skutečně o tom je třeba diskutovat, i když to se politikům třeba tolik nelíbí. Je to třeba brát jako šanci a ne jako riziko, protože 9. května jsme viděli dobře, že otázka tedy rozpočtová se změní a že tedy otázka evropského rozpočtu zde také vystoupí do popředí pokud je o podmíněnost, samozřejmě buď tedy budeme volit makroekonomickou podmíněnost a důsledkem bude to, že se vytratí regionální programování, protože to už nebudeme potřebovat. Bude stačit vyplnit šek tomu či onomu členskému státu a ECOFIN pak bude tedy s tím šekem nakládat podle výsledků, který nemá žádný vztah k situaci regionu a rozdílům ve vývoji. To znamená, že skutečně vymizí ta zpráva a specificita této politiky a partnerství s těmi regiony, státy a místními samozprávami. I když je to jisté, že to je tedy v tom leží budoucnost Evropské unie. Otázka podmíněnosti je také právě šancí, protože je třeba najít podmíněnost, která bude vázána na specifičnost této politiky. To znamená vytvořit vazbu mezi podmínkami výkonu této politiky, regionální politiky a prostředky, které jsou poskytovány a výsledky. Uveďme několik rychlých příkladů, které nemohou být vyčerpávající. Za prvé, velmi často bylo třeba financovat strukturální investice a přitom evropské směrnice v oblasti životního prostředí nebyly transponovány a to platí pro mnoho členských států. To je jeden z příkladů. To znamená, že aplikace eh, provádění evropské legislativy by mělo být také v podstatě otázkou další investice, kterou představuje regionální politika. Druhý příklad. Je třeba, aby se vedla skutečná diskuse o tom, jak vypadá diagnoza regionu, který má určitý, tedy eh, určité HDP, a to, kde mají třeba 60 nebo 80 protože tam prostě to není stejné v Kalábrii, jako to není v Estonsku, anebo ve Franche-Comté ve Francii. Čili je skutečně třeba vést seriózní diskusy o příčinách toho, proč vypadá HDP tak či onak, proč takto vypadá e, třeba stav zaměstnanosti. Čili je skutečně třeba, aby se to všechno neřídilo jenom tedy takovým projevem my víme lépe, jak si to máme doma zařídit. Buď máme tedy určité evropské priority a já myslím, že tedy tady tou ASOU byla stanovena strategie 2020, a pak je třeba skutečně vypracovat pravidla, aby v určitý okamžik bylo možno si eh, udělat vyúčtování. A tím bych uzavřel paní eh, předsedkyně, jaké jsou politické prostředky je tady skutečně třeba institucionální diskuse, ta nebyla vedena dostatečně. Je třeba, abychom skutečně pracovali na dvou eh, zaměřeních. Za prvé, rada, která až do posud jaksi diskutuje o soudržnosti pouze v souvislosti s finančními vyhlídkami aby skutečně jako existoval tedy výbor pro hospodářskou politiku, aby existoval i výbor pro regionální politiku, což nemá nic společného s Kokofem to je prostě jiná otázka, čili skutečně takový výbor pro regionální politiku, který bude pravidelně diskutovat o strategických volbách a o projektech, které s tím souvisejí. Je třeba skutečně vstoupit do té institucionální diskuse a aby taky ten parlament, který velmi často je v konfliktu s komisí nebo s soudním dvorem, se nějak shodl tedy na otázce finančního řízení je třeba říci, že ta diskuse například o míře pochybení, to je tedy skutečně věc, která se probírá neustále. Kdo eh, potom se účastní této diskuse, tak vidí, že tam skutečně je velmi složitá ta situace a že velmi těžko se tedy vydává eh, nějaký konečný verdikt. Proč bychom nemohli přemýšlet o tom, že buď komise nebo parlament nebo oba dva by mohli ten či onen členský stát vyzvat, případně i region, aby v podstatě se vysvětlili k tomu, jak prostě prováděli finanční řízení a audit, protože tady skutečně komise má určitou rozhodující pravomoc, aby nějakým způsobem zbavila dramatičnosti ty situace, které si to neslouží. Komise samozřejmě je institucionálně závislá a má zde v podstatě odpovědnost tedy za provádění projektů, ale samozřejmě nemůže prostě být jaksi v Kentu a v Patkale a v jiných regionech najednou. Ty mají svoji vlastní odpovědnost. Takže otázka koncentrace je skutečně velmi zásadní. Ten earmarking, o kterém jsme hovořili, těch 75% pro dvě, cíl 2 a potom tedy ty regiony konvergence zase s, jiným, s jinou mírou. Musíme být poctiví a myslím, že eh, Danuta si na to dobře vzpomíná, naše členské státy a myslím, že i parlament neodolali pokušení oslabit, velmi silně oslabit koncentraci, která je uvedena v Lisabonu. A orientace, které jsme zvolili ze strategického hlediska, v podstatě neumožňují dnes, abychom zdůraznili přidanou hodnotu. Čili je skutečně třeba, aby komise i rada i parlament se skutečně podívali na priority strategie 2020 jako na tři hlavní. Za prvé tedy podmínky konkurenceschopnosti kolem inovace, výzkumu lidských zdrojů, za druhé podmínky pro pokrok trvale udržitelný, to znamená energie, úspory energie a tak dále. A za třetí, přizpůsobování, restrukturalizaci v hospodářské oblasti a e, krizi a nezaměstnanosti. To si myslím, že jsou priority, čili v podstatě všechny priority Lisabonské strategie zůstávají důležité, protože to je tedy věc, kterou řeší členské státy u sebe doma, ale pokud je o soudržnost a evropskou soudržnost v této oblasti musíme být daleko přísnější, protože jinak půjdeme ke stejnému nezdaru, jako byla Lisabonská mm, strategie. Thank you very much. Mnohokrát děkuji za pozvání. Já bych se na věc podíval trošku z jiného úhlu než kolegové. Neměli bychom uplatňovat pouze přístup jakýchsi přátel regionální politiky, ale měli bychom rovněž zohlednit zdůvodněnou kritiku i nespravedlivou kritiku, protože ta je také zajímavá. A rád bych uvedl několik věcí. První věc příliš pomalé přizpůsobování nových myšlenek, které přicházejí z teorie do praxe. Tady jsou dva zajímavé myšlenkové směry. Jeden je ekonomik míst a jeden ekonomik, ekonomika zákonů. Vidíme, že ekonomika míst je velice dobře navržená. Když mluvíme o tom druhém rozměru, územní soudržnost by zřejmě byla nejlepším nástrojem pro uplatňování této ekonomiky. Když mluvíme o propojenosti, jenom o tradiční infrastruktuře, o sítích, to je velmi dobře vyřešené. Překonání důsledků hranic. A zřejmě bychom měli ještě něco doplnit k rozšiřování znalostí od vedoucích center. Druhá věc příliš pomalý rozvoj evropské ekonomiky. Může za to politika soudržnosti? Velice málo nebo vůbec ne, by se dalo říct. Samozřejmě je to problém. Je problém, jak povzbudit hospodářský vývoj v Evropě. A můžeme k tomu nějak přispět. Musíme totiž využít všechny příležitosti, které povedou k rozšíření vývojové kapacity evropských regionů. Ale všichni máme na paměti i to, že první verze strategie Evropa 2020 postrádala politiku soudržnosti. A teprve po konzultaci tam byl doplněn regionální a místní rozměr. Ale pokud vím, tak pouze technicky, ale ne ve skutečnosti příliš vysoké náklady na transakce pro příjemce v porovnání s výsledky. Je velice důležité provést skutečné zjednodušování. Musíme se vyhnout zdvojování. Tam už se toho dělá docela dost, ale zřejmě pořád ještě málo. Omezení prostoru pro to, aby instituce násobily náklady na transakce, proto je velký prostor v Polsku i v jiných zemích snižování administrativních nákladů u malých prostředků, které jsou přidělovány, o tom se mnohokrát mluvilo, administrativní kultura v systému politiky soudržnosti, o tom už mluvili kolegové. Nedostatečná koordinace mezi jednotlivými politikami. Samozřejmě, my jsme jenom takovou částí celé skládačky a nedosáhneme vysoce kvalitní koordinace, pokud k tomu nebudou ochotní i veřejní partneři. Co se navrhuje v integrovaných programových dokumentech? Zohlednění všech politik, které mají regionální dopad. To je dobrý přístup. Ale zbývá problém venkovských oblastí a dalších oblastí rozvoje. To není moc vysoko na seznamu priorit. Já chápu, že je to vysoce politická záležitost. Proto tam nechceme zasahovat. Ale to je také velice důležité zvlášť po změnách z roku 2007. Nedostatek koncentrace intervencí. To je taková hra, co se týče nařízení. Je to taková hra mezi členskými státy a komisí. To otázka vyjednávání. Protože Evropská komise chce krátký seznam a členské státy co nejdelší seznam. A pak jsou velmi široké možnosti pro vynakládání prostředků. Koncentrace tématických priorit místo roztříštěných projektů. kde není minimální masa. V Polsku šlo také o velice nízký podíl spolufinancování. To vytvářelo problémy protože software a hardware regionálního rozvoje jsou si hodně vzdálené. A chybí také ten multiplikační efekt. Absorpční míra. Utrácet, utrácet, utrácet. Rychleji, rychleji, rychleji. Samozřejmě Měli bychom využít celou řadu ukazatelů, které nám ukážou, jak vynakládáme prostředky, třeba třetí ukazatel, ale potřebujeme i ten první a druhý ukazatel. Efektivity, ukazatel výsledků. A také už bylo řečeno, že musíme využít nástroje pro sledování, vyhodnocení, ekonomické modely. Patologie výběru projektů. Zdá se, že to má hodně daleko k tomu, jak tomu přistupuje Evropský parlament, nebo možná, že Evropský parlament má pocit, že se o to moc netýká, ale veřejnost to hodně vidí. Vidí to lidé ve městech, v regionech. Takže, když budeme dost silní, abychom zatlačili na využití algoritmů k dosažení transparentnosti postupů, a pokaždé, když se stane něco zvláštního, abychom dostatečně zasáhli, A další věc, kterou jsme se dnes dotkli, nedostatečná pružnost experimentace, observatoře, reakce na finanční krizi, pilotní projekty, hodnocení. To potřebujeme. A poslední věc. Takových věcí je tady víc, ale já myslím, že bychom to měli trošku osvětlit to, jak postavíme ten celý systém a pak musí, potřebujeme kontrolní seznam. Uvidíme, jestli se na tom zhodneme a pak se musíme dohodnout, jak ten problém budeme řešit. Ale jako říkal Jean, neměli bychom zapomínat na Delorsovu, Delorsovo dědictví, které se promítlo do smlouvy. A já to vidím takto. Potřebujeme jedinečnou úlohu regionální úrovně v této politice. A to je samá stránka. Soudržnost je zacílená politika. Potřebujeme pan-evropský rozsah celé politiky, který pokryje všechny evropské regiony. Potřebujeme přidanou evropskou hodnotu této politiky. To je důležité pro integraci. Musí to být politika, která má blízko k občanům, potřebujeme sítě a tak dále. A musí to být také politika dlouhodobá. Pokud si to vymezíme jako sadu takových měřítek, můžeme samozřejmě provést jakoukoliv změnu, která bude naložena. Děkuji. Děkuji. a jako poslední je Jean-Marie Rousseau. Paní předsedkyně, děkuji vám. Nevím, zda je dobře slyšet, sedím možná trochu stranu od mikrofonu. Pokusím se opravdu dodržet stanovenou lhůtu. Jednak proto, že budu vycházet z té osnovy, kterou jste načrtla ve své draft position paper pracovní skupiny výboru pro regionální rozvoj, pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti a dále, protože se pokusím velmi stručně ukázat na vztah mezi evropskou politikou s dalšími politikami, které se mohl pozorovat na celosvětové úrovni. Čili nebudu hovořit pouze o Spojených státech, ale Měl jsem možnost zabývat se také čínskou politikou v oblasti regionálního rozvoje na základě tedy podpory inovací. A dal bych potom několik konkrétních příkladů. Vycházím tedy z té osnovy ve 23 bodech a já se omezím na sedm základních bodů, které mi přišly velmi pozitivní právě proto, že umožňovaly předpokládat určitou optimalizaci celého systému rozvoje našich regionů. Nejprve budu hovořit o politice soudržnosti z hlediska eh, rozdílnosti, eh, rozmanitosti regionů, protože to je velké bohatství pro Evropu a rozhodně bychom to neměli v politice soudržnosti opomíjet dále. Budu zdůrazňovat výzkum a vývoj a jejich úlohu a také úlohu inovace, pokud jde o vývoj rozvoj území. A za třetí budu hovořit o hlavních směrech, kterými bychom se měli vydat ve vztahu k politice phasing in, phasing out kde možná se ukáže jako zřetelné, že bychom měli tedy skutečně e, pomýšlet na to, že zde jaksi vyplyne na povrch taková nová skupina regionů. Pokud je o politiku soudržnosti ve vztahu tedy k e, územní soudržnosti a případně tedy jejímu negativnímu vlivu na rozmanitost. Politika soudržnosti by neměla nutně znamenat, by neměla znamenat tedy jedinou jednotnou politiku eh, pro všechny regiony s tím, že by se tedy eh, nepřihlíželo k jejich specifičnosti, byť by se jednalo o regiony, které tedy mají třeba stížené podmínky. Je potřeba využít veškeré součinnosti mezi politikou soudržnosti a odvětvovými politikami, které se vypracovávají eh, průřezově tedy v celé Evropě. A dále je třeba také přihlížet k vazbám, které lze učinit mezi těmi poli excelence a regiony, které tedy jsou ve spožděném eh, stavu a to v souvislosti i s pomocí DG Regio a Interregem, kde by byla možnost regiony již předem zapojit do určitého společného celku právě ty regiony, které tedy už jsou pokročilé, i ty zaostávající a zjistit, jaké jsou možnosti pro ty zaostávající regiony ještě více tedy eh, je podpořit. K tomuto bodu bych chtěl říci, že obvykle Čínu pokládáme za zemi velmi monolitickou, která jaksi se těší velké možnosti eh, vývozu za nízké náklady. Nicméně v současné době v Číně existuje velmi různorodá politika právě rozvoje mezi určitými provinciemi a velkými městy. A mohl jsem tedy zjistit, že pokud jde o rozvoj tak ty prvky, které jsou podporovány v rámci Evropy, v rámci Evropské unie, se používají dnes i v Číně. S tím, že provincie mají určitou autonomii a mohou tedy nabízet určité rozvojové projekty a je tak možno v podstatě velmi tedy výrazným způsobem, jak si napomáhat velmi různorodému rozvoji. Dále budu hovořit o významu politiky inovace a o dopadu této politiky na území. S tím, že bych chtěl zdůraznit eh, klíčové cíle v oblasti rozvoje a vývoje eh, a vědeckých poznatků. A chtěl bych také zdůraznit ústřední úlohu, kterou by měly eh, regiony sehrávat při provádění strategie Evropské unie v rámci tedy cílu 2020. Budu hovořit o prostředcích, které by umožnily optimalizovat politiku soudržnosti právě tím, že by se zlepšily ty postupy phasing in a phasing out a že by se tedy také uvažovalo o vytvoření nové skupiny regionu. Myslím si, že by bylo účelné uvažovat o tom, že určitá skupina regionů by mohla být pokládána za takovou nastupující skupinu z hlediska systému regionálních inovací. A budu uvádět dva konkrétní příklady. Dva příklady DG na Evropské komisi. Jedna iniciativa v DG Regio týkající se vyhodnocování politik 26 Evrop- francouzských regionů z hlediska regionální inovační strategie, což mě připadá jako dosti zajímavé, protože lze měřit, jak politika stanovená na regionální úrovni umožňuje zhodnocovat tedy region na základě využívání inovací a politiky tedy pro výzkum a vývoj. Druhý příklad je DG pro podniky. Tam navrhli program Topapskin, kde by se v podstatě měly využívat veškeré součinnosti vertikální mezi evropskou úrovní, národní úrovní, regionální a místní úrovní, abychom tedy podporovali tento rozvoj a potom i tedy ty průřezové součinnosti mezi DG Evropské komise, což je DG Regio, využívající strukturální fondy, ale také DG pro podniky a DG pro výzkum, které se více tedy zaměřují na propagaci regionů a podniků pomocí inovace. A tímto bodem bych skončil. Děkuji vám. My máme asi 15 minut na debatu před sebou. A ráda bych informovala ty kolegy, kteří eh, to nevědí, že odborníci eh, také eh, navštíví pracovní skupinu na, pro budoucnost politiky soudržnosti dnes. A pokud se tedy chcete někdo přihlásit, tak pan Korsky už se, pože, už se přihlásil, takže máte slovo. Czy mnie słychać? Słychać. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Tak, já doufám, že jsem slyšet. Děkuji, paní předsedkyně. Za všechny prezentace expertům. Bude skvělé. Slyšel jsem eh, tady některé po webu a některé tady, na, tady eh, v místnosti. No, jako Polák a nový poslanec ve prvním eh, volebním období a jako někdo ze země, která vstoupila do z Unie v roce 2004, mm, nemohu se vyhnout obavám, a že tady tak trochu deminuje tendence, že prioritou EU je zdůrazňovat inovace a nové technologie. My si myslíme, my jako e, země, které byly e, desítky let za železnou oponou a nemohly se normálně rozvíjet, nemohli eh, například eh, využívat eh, přínosu Marshallova plánu, tak pro nás inovace a nové technologie jsou takovým slušným způsobem, jak říct, že ty peníze, které se rozdávají ze strany členských, starých členských států, nějak starými zadními dvířky se zase eh, dostanou do starých členských států. A obejde se tak trochu fond soudržnosti, jehož cílem bylo eh, vyrovnat eh, šance nových členských států s těmi starými. A potom je tady další související hlava, a sice s tou, ta souvisí s tou původní strategií 2020, kterou představil pan Barroso. Tam se také eh, zdůrazňovaly eh, technologie a inovace na úkor eh, těch projektů soudržnosti, které plní konvergenční kritéria. Myslím si, že konvergencí také stimulujeme růst a zaměstnanost. A navzdory velkým pokrokům, který zde bylo dosaženo, tak ty poslední zprávy, které se týkají soudržnosti, ukazují na tendenci k růstu a rozdílu mezi jednotlivými regiony 27 členských států. Což nakonec může vést k segregaci území a může to ještě prohloubit rozdíly. Chudé regiony v těch zemích, zejména v těch, eh, které vstoupily do EU eh, před 6 lety, mají stále nevyužité, neužité zdroje, eh, které mohou také stimulovat celý potenciál Evropské unie, ale abychom opravdu použili nebo využili přínosu jednotného trhu, tak musíme používat přínosu informačních technologií, Eh, komunikací a tak podobně. A eh, musíme být napojeni na eh, Evropu, takže to si vyžaduje určitý příspěvek. A závěrem bych rád řekl, že parlament často podporuje ten, tu jednotnou politiku soudržnosti, která je správně přizpůsobena ve fázi intervence. která se vyrovnává s výzvami, jako je globalizace, demografické změny a tak dále. A tady je soudržnost nejdůležitější pilíř, který eh, posil, protože tam se pos, po, posuzuje jak hospodářská, tak sociální soudržnost. 40 let byly naše země odděleny 40 eh, železnou oponou. A ta nebyla samozřejmě eh, spuštěna z naší vůle. A naším, v našem společném zájmu je, abychom my dohnali zbytek co nejdříve. A potom jako celá Evropská unie budeme moci udělat velký skok, skok vpřed a zaměřit se na nové technologie a politiku inovací. Ale myslím si, že jinak by to byl příliš brzy přijatý krok a mohlo by to vést k novému syndromu Evropy. Dvourychlostní Evropy. A takže měli bychom se zaměřit na eh, to šíření civilizací a na vyrovnávání eh, různých částí Evropy. Děkuji. Pan van Nistelrooy. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně je možná ještě příliš brzo eh, na to, abychom činili změny, ale pak si musíme položit, kdy tedy budou ty změny možné. Hovoříme o období 2013 až 2020 pro zavedení nové politiky soudržnosti, ale nechápu, eh, proč by bylo eh, jaksi teď příliš brzo. Já myslím, že tu novou architekturu bychom měli zavádět okamžitě. A tam, kde tedy jsem poněkud ještě neuspokojený. je pokud jde o tu otázku soudržnosti regionální a mít tedy skutečně lepší, vyváženější přístup mezi jednotlivými zeměmi, jednotlivými územími. Já vím, že existuje zelená kniha a územní soudržnost by měla být důležitým příspěvkem k té vyváženosti, která by měla existovat i v zeměpisném měřítku. A tedy bez diskusy mezi tou koncentrací na jedné straně, s tím souhlasíme, a na druhé straně s spoluprací, která by měla být nastolena. Jedná se tedy o to, abychom využili těch možností, které vznikly v určitém místě a přerozdělit je do míst jiných. Myslím si, že bude třeba myslet i o jiných modelech, modelech, které možná ještě neznáme, ale že by zde měl vzniknout přístup, který by mohl tato opatření uplatňovat lépe. Říkají se tady věci ohledně nějakých nových možností. Já bych chtěl podstatě, aby nejprve proběhly dohody se zeměmi a tam skutečně již určité kroky učiněny byly. Ale pokud některý region nemá nějakou všeobecnou představu o rozvoji a pokud nesplňuje ty minimální požadavky, v oblasti rozvoje venkova třeba, pokud nemáme tedy nové iniciativy pro rozvoj třeba nových technologií, tak tyto regiony v podstatě nepřicházejí v úvahu. Je skutečně třeba mít nějakou vizi. Pokud něco chci, musí mít také odvahu se na tom nějak aktivně podílet. Podílet se tedy na určitém tom integrujícím přístupu. Musí to být inteligentnější, udržitelnější, zelenější, inkluzivnější. Pokud chceme skutečně patřit do toho klubu, Musíme si k tomu vytvořit prostředky, musíme mít prostě určitou odvahu a to mám pocit, že skutečně zatím nezaznělo. Just, uh... Sean Kelly. Já jenom uh, stručně něco vysvětlím. Jedno z těch čísel k evropským regionům, myslím, bylo 55 procent z těch, co spadají pod 75 HDP, máme tady 30 nad co. To jsem potom už nepochopil, kdybyste mi tohle to mohli vysvětlit. A potom, kde jsou ty eh, regiony zeměpisně, ty pod průměrem? Je to, nějaké, eh, je to nějaký konkrétní eh, region, konkrétní část Evropské unie. A potom ty, co jsou na vrchu, ta bych také chtěl znát podrobnosti. Potom Nevím, jestli zde bylo řečeno, že ty eh, fondy, eh, které eh, nejsou úplně využité, by se mohly převést do jiného regionu v rámci jedné země. Možná, že jsem to pochopil špatně, ale kdyby to tak bylo, tak by to mohlo vést k určitému nárůstu nákladů určitých projektů. Stát by mohl nafukovat určité náklady, říct, tohle se nepoužilo a mohlo by se to dát tam Děkuji vám a ještě Vojtěch Olejníček. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je nesmírně důležité, abychom eh, právě tady a teď hovořili o eh, budoucnosti eh, politiky soudržnosti. A to velice široce, nejenom v kontextu Evropy 2020, ale v kontextu toho, o čem vy jste hovořili. Eh, a sice, že je třeba skoordinovat veškerou tu politiku, kterou teď EU dělá. Pokud eh, tam určitá nedokonalost existuje, tak docela jistě vyplývá z toho, o čem vy jste hovořili. Takže to, co tady říkáte, je velice inspirující a mm, stejně tak to, co říká pan Kursky. Já nepochybuji, že my jako nový členský stát máme určitý problém, který souvisí s infrastrukturou, zejména sil, silniční infrastrukturou, ale také eh, jsou tady ekologické problémy. Je to velice důležité. My jsme docela jistě eh, zaostávali na začátku a stále eh, doháníme. Takže pokud se podíváme na rok 2013 a rok 2020, tak docela jistě nemůžeme očekávat, že tou dobou už budeme hotovi ale alespoň se pohybujeme určitým směrem. Docela jistě teď je část regiony a členské státy eh, povzbuzovat a eh, je třeba zajistit, že pokud eh, půjde o infrastrukturu v příštím období, tak aby byly sami mnohem aktivnější. Samozřejmě jsou před námi velké výzvy. Například my jsme zde hovořili o jedné věci velice často a sice ta takzvaná mezinárodní globální konkurence. Čína a další eh, rychle rozvíjející eh, země jsou tady. Musíme tedy rychle říkat ano inovacím, vzdělávání, eh, novým čistým technologiím. A pokud já se teď podívám na Polsko, tak tak mi leží na srdci akorát to, abychom neměli příliš velké spožení, protože už teď zaostáváme pokud jde o výdaje na nové technologie, na vzdělávání a tak dále. Takže pokud nebudeme dostávat silnou podporu z Evropské unie, tak docela jisté bude, budeme těžko tu situaci dohánět později. E, také možná bych se zeptal profesora Šlachty, možná, že vy máte nějaké statistiky, jak bychom e, zaostali a jak zaostáváme teď. A pořád se e, omlouvám za, ten, za to rozdělování mezi starými a novými členskými státy. Jak jsme teď moc rozvinutí a jaká je mezi námi mezera? Jak zajistit, abychom opravdu eh, dohnali eh, ty ostatní, pokud jde o eh, nové technologie, nové čisté technologie a inovace? Já si myslím, že odpověď znám pokud jde o infrastrukturu, tak samozřejmě tam nám spousta prostředků chybí. A pořád máme toho eh, před sebou hodně. Pokud jde o výzkum a vývoj, tak docela jistě tady je obrovský, eh, obrovská mezera. Samozřejmě tam eh, zaostáváme nejméně třikrát. Takže v některých ohledech nesouhlasím s panem Kolským, ale takový mám názor. Tak já bych teď poprosil o odborníky, aby zareagovali na ty otázky, které si myslí, že je teď vhodné zodpovědět. Okay, uh... Dobře. Především děkuji za ty příspěvky. Navazal bych jen na několik věcí, které tu zazněly. Především souhlasím s tím, co říkal pan Kursky. Pokud je důraz na inovace a také na vztah ke strategii Evropa 2020, jistě tady hrozí, že přístup se zhora dolů bude podkopávat ten přístup zaměřený na konkrétní místa, na rozvoj rozvojových priorit. To jsme určitě zohlednili i v Parkerově zprávě. Tam se navrhoval diferencovaný přístup, co se týče důrazu kladenému na priority na úrovni EU v různých typech regionů. Pokud je k tomu, co říkal Lambert van Nestelrooy, já myslím, že Přístup založený na územní soudržnosti nabízí určité nové možnosti uvažování, především pokud je o flexibilitu a tvůrčí přístup k prostorovému rozměru, který přináší tato politika. Viděli jsme takovýto vývoj v tomto směru u iniciativ pro mikroregiony, sítě a další prostory pro vytváření územní spolupráce a také na místní úrovni přes iniciativy jako je LEADER a podobně v minulosti ale vidíme také, že k tomu dochází i v politikách národních pro regionální rozvoj, třeba ve Francii a ve Spojeném království. A já myslím, že tady prosto proto, abychom takovýto přístup ještě více povzbudili. Myslím, že je důležité, jak už bylo řečeno v minulosti, že tam je důležitý přístup ze spoda dolů a ne naopak. A poslední věc k tomu, co říkal pan Kelly, o převodu nevyužitých prostředků do dalších oblastí ano, jistě souhlasím s tím, že tady hrozí nebezpečí. Už máme určitou zkušenost s pokusem s rezervními programy z toho předchozího období, kdy prakticky všechny země rozhodly proti a ty rezervy využili v těch programech. Takže nevyužité prostředky nebo prostředky, které se využívaly málo, se převáděly mezi jednotlivými intervencemi v rámci jednoho programu. Děkuji, Jean šal nebo co nejstručněji, prosím, protože za pět minut přijdeme o tlumočníky. Mnohokrát děkuji za zajímavé připomínky. Já chci říct jen dvě věci. Za prvé, to, co říkal pan Van Listelroy bylo velice důležité, a totiž k územní soudržnosti bychom zřejmě měli přistupovat tak jako jakési příležitosti, protože můžeme do té politiky vdechnout nový život a to je výhoda. Uplatňování územní soudržnosti můžeme brát ne jako další rozměr ve smlouvě. Rozměr životního prostředí, kulturní a podobně. A druhá připomínka. Měli bychom se vyhnout té pasti, že politika soudržnosti bude něco pro chudé. Proto se musíme ubírat novým směrem. Co říkají kritici o politice soudržnosti? Nachází jenom tři oblasti, kde je politika soudržnosti důležitá a nezbytná. Tradiční infrastruktura, protože pořád ještě máme regiony a místa, která jsou izolovaná a mají problémy, velice chudé oblasti, mimořádně chudé oblasti, a za třetí přeshraniční spolupráce, protože není možné najít nějaké lepší místo. pokud se necháme nachytat do takovéto pasti, bude to kritické pro rozvoj. A ještě další připomínka, Žán k tomu ještě asi něco dodá. Když mluvíme o soudržnosti, na úrovni jednotlivých zemí jsme úspěšní a to je skvělé. Vlády jsou spokojené. Na regionální úrovni je to tak, že dobrý statistik by se s tím mohl pohrát a mohl by říct, že v Evropě k něčemu dochází, anebo nedochází. Ale je to na hraně. Soudržnost je asi trošku lepší. A v rámci jednotlivých zemí pozorujeme rychlý růst nerovností a to je zásadní. Otázka je, jestli je to problém nebo ne. Opravdu máme na každého jednu minutu. Jenom velmi stručně, pokud jde o ty regiony a upřesnění. Podle posledních čísel Eurostatu, takže to není žádný výmysl z mé strany, regiony pod 75 HDP, 68 z Unii 27 členských států, z toho 20 předcházejících, tedy 15, čili celkem 68 z těch eh, dalších regionů 75 až 100 67 na úrovni NAC 2, to znamená 82 15 a 4 v Unii těch nových 12, čili velké množství, tedy 30 je tedy pod tou hranicí 100. A mezi 100 až 150 to znamená skutečně vysoká výkonnost. 101 region, to znamená 87 v 15 a 3 v bývalé, e, tedy staré Evropě čili 104 jich je v situaci takové velmi průměrné. Děkuji. Euh, Já také jenom velmi stručně chtěl bych říci něco k té nutnosti přeshraniční spolupráce, která by ponechala stranou všechny tedy regiony, které jsou v nějakém postavení zeměpisně omezeném že by se tedy musela spíše řešit formou transnational cooperation. Děkuji. Já se omlouvám. Já okamžitě přicházím k poslednímu eh, bodu eh, na eh, našem jednání. Chtěl jsem informovat kolegy o včerejších rozhodnutích koordinátorů. Tak nejdříve jsme rozhodili, rozdělili zprávy předsedkyně pro Madeiru a Azory zpráva o Madejře a Zorech o implementaci eh, směrnici o službách. To dostane eh, frakce liberálů. Zjednodušování eh, implementace rámcového výzkumného programu to dostane EPP. Potom jsme se dohodli s koordinátoři, eh, že do pondělka do 6 bude rozhodnuto o tom, jestli požádat o zprávu o vlastní, vlastní iniciativy k budoucnosti o eh, politiky soudržnosti pro, eh, jako podklad pro plenární zasedání v říjnu. Také jsme se dohodli, že, jsme, že přidělíme šest zpráv z vlastní iniciativy a jednu implementační zprávu. Ta se týká uh, Eh, ke strategické zprávě eh, za rok 2010, tu dostala EPP. A potom je tady eh, zpráva k cíli 3, tu také dostala EPP. Sociální demokraté dostali zprávu o synergiích mezi strukturálními fondy. Potom je tady další zpráva, sice demografické změny, dostali ji socialisté a demokraté problémy eh, s, eh, s přijímáním peněz ALDE a ECR dostane zprávu o městských oblastech kolegové eh, z frakce zelených také dostali zprávu Iny. Téma zatím nebylo dost určeno. To téma nebo ty přesné názvy vám ještě rozešleme. A také jsme se eh, rozhodli eh, hovořit o, nebo o otázce eh, sankčního mechanismu na našich příštích jednáních. A potom je tady ústní otázka k zasedání Rady v Toledu. K tomu se rozhodneme na příštím zasedání v černu. Takže vám ještě jednou děkuji za tuto velice plodnou a obsažnou debatu. A samozřejmě také děkuji našim odborníkům, a s nimiž se setkáme ještě dnes odpoledne a tímto je jednání odrošeno a také děkuji tlumočníkům.